Dobrý den, vážení kolegové, kolegyně. Srdečně vás vítám na zasedání našeho výboru. Při schvalování dnešního pořadu jednání máme tady takovou nutnou změnu, totiž letadlo z Kodaně do Bruselu se nám o hodinu spozdilo takže paní McGlade tady bude spíš kolem čtyř, nikoli kolem tří odpoledne, což je politohávání hodné, ale my máme i jiné body na programu dnešního odpoledne, takže by nám to nemělo bránit v práci. A právě další eh, body můžeme přehodit, tedy čtyřku a pětku. Těmi začneme a bod číslo tři se dostane Eh, na pořad jednání, jakmile se paní McGlade objeví. Jak vidím, nemá nikdo nic proti a tedy přecházíme ke sdělením předsedy. Tady bych rád poukázal na eh, ten seminář ve středu, to jsou ty cestovní mapy. Eh, to bude ve odpoledne. A pak ještě, co by nás mohlo zajímat. Eh, závěr Národního zhromáždění eh, v Paříži, to je bisfenol A, který bude zakázán v, dětských, v dětských hračkách a vědce, které se dostanou dětem do rukou, tedy po Dánsku je Francie další zemí, která už eh, zavádí bisfenol A na seznam zakázaných látek pro děti. A bod číslo čtyři. Otázka k ústnímu zodpovězení na komisi, jež, jež klade paní Corinne Lepáš a Anne Brandy, která se týká dotací EU pro neudržitelné postupy znečišťující životní prostředí. My už jsme to trochu nakousli tu problematiku, ale pak se to přece jen na plenární zasedání nedostalo, protože konference předsedů to nepřijala a po třech měsících už to propadlo. Tedy koordinátoři dospěli k závěru, že vše e, rozjedou znovu. Možná by se nám měl jeden z nich ozvat, aby nás uvedl, o co tam jde a potom ještě formálně musíme vše schválit, aby se to znovu dostalo na program. Prosím, Korin. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, ano, je to po druhé, co jste nám připomněl, že tato otázka se ještě neřešila. Ano, naprosto zjednodušeně je to otázka optiky jakým způsobem spravujeme náš rozpočet. Já si myslím, že to je tady zajímavé pro všechny a zároveň je to otázka účinnosti eh, v oblasti veřejných výdajů. Takže abychom měli jasnější vizi, dotace které v podstatě někdy vedou ke škodlivým účinům, účinkům a znečištění životního prostředí. Takže někdy v podstatě dáváme dotace na to, abychom ještě více znečišťovali životní prostředí, což je možná překvapivé. Naopak bychom se měli zaměřit na snížení těchto výdajů. Myslím si, že tyto výdaje by byly užitečnější jinde. Ano, komise si je toho vědomá, také se to řeší na půdě rady, takže je důležité i, aby Evropský parlament, členové Evropského parlamentu upozornili na tuto problematiku, aby tady komisa dovedla tuto otázku do konce. Tuto práci jsme zohlednili v případě hodnocení dopadů subvencí na životní prostředí a je důležité, abychom zrušili ty, které jsou škodlivé ale to nemá to nic společného s ekonomickým sektorem. Ten má na starost něco jiného. Já si myslím, že to je taková všeobecná problematika, která je zajímavá pro všechny. Děkuji mnohokrát, Korin. Chcete něco doplnit, pan Gerbeny Jan Gerbrandy? Ano, pane předsedo, já nemám, co bych moc co dodal. V dobách krize úspor bychom měli dát vyšší prioritu, ne mrhání fondy, tak jak tomu je nyní. To znamená, aby tady nebyly dotace na věci, které škodí životnímu prostředí a platíme vlastně dvakrát. Jinak platíme na ty dotace, na tyto škodlivé činnosti a také musíme platit na to, abychom napravili ty způsobené škody. Takže Politická naléhavost je naprosto jasná a doufám, že opět se nám podaří předložit tuto ústní otázku a podaří se nám vyvinout více tlaku na konferenci předsedů, aby tato otázka byla řešena na plenárním zasedání. Děkuji. Myslím, že to je velice dobrá ústní otázka, jak pro komisi, tak pro další subjekty abychom měli trvalé udržitelné dotace, takže bych se zeptal členů výboru, kdo je pro to, abychom předložili tuto ústní otázku. Thank you. Who is against? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Tak, to je jasná většina pro, takže budeme takto postupovat. Děkuji vám. A teď se dostáváme k bodu číslo 5 na pořadu jednání. A na rozpach je tady. Takže to nám usnadňuje situaci. Chceme se zabývat eh, tímto tématem, které má titul Jak bránit plývání, plýtvání jídlem, strategie pro účelnější potravinový řetězec v EU. To je samozřejmě důležité téma jak pro rozumné a efektivní využívání zdrojů, tak i e, pro životní prostředí. Dávám slovo zpravodajce. Děkuji, pane předsedající. Tak e, já zde mám e, návrh Eh, paní kolegyně Kalonice výboru hospodářské, eh, pardon, zemědělského. Já jsem se eh, na něho dívala a tady je de facto otázka společné zemědělské politiky a jeho pokračování. Důležitým aspektem je to, že až 50 potravin v Evropě se nějakým způsobem skazí nebo vyhodí Eh, z toho čo, mnoho důvodu. To samozřejmě není jen plítvání eh, zdroji eh, finančními, ale je to samozřejmě také neudržitelné z dalších důvodů, prostě je to plítvání. Problémy jsou tedy mm, mnoho aspektové, jednak tedy je to v otázce toho dodavatelského řetězce, ale také u konečných spotřebitelů. V Evropské unii, ale také třeba v Severní Americe, je toto problém zejména eh, v maloobchodě a u konečných spotřebitelů. V rozvojových zemích naopak se nejvíce plítvá, nejvíce se ztratí ve výrobě a dopravě možnosti eh, nějak to regulovat eh, zákonným způsobem legislativně jsou omezené, tak je tedy eh, to napsáno v té zprávě, ale přesto je třeba usilovat o lepší využívání potravin. Třeba tak, že spotřeba se bude odehrávat co nejblíže místu výroby, čili jde o eliminaci zbytečné přepravy u zeleniny, ovoce, masa. A kromě toho každý rok se vyhodí 2,3 miliony tun ryb ročně, což je vlastně dáno eh, eh, regulací eh, velikosti nebo regulací druhu nebo špatně stanovenými kvotami. 20 až 40 ve které sklizně ovoce a zeleniny se také vyhazuje, často proto, že neodpovídají estetickým požadavkům. Třeba se to týká zakřívení okurek, které v podstatě už téměř ani nejsou zakřívené okurky. A myslím, že je důležité informovat spotřebitele. A to už od úrovně mateřské školky, že potraviny to je zdroj, který je cený a zaslouží si obezřetné zacházení. Tak je třeba, aby třeba ženy v domácnosti věděly, jak správně používají ty potraviny. Čili já jsem to sepsal a můžete si to samozřejmě přečíst. Eh, dostala jsem už nějaké pozměňovací návrhy od pár kolegů a můžete je podávat až do středy 12 hodin v poledne. Eh, já si myslím, že toto je mimořádně důležité téma. Eh, my nejenom, že způsobujeme znečištění vody, ale také vyhazujeme obrovskou spoustu potravin a tady je skutečně třeba se chovat odpovědněji. Ano, děkuji vám, eh, paní Rozbach, za návrh našeho stanoviska pro výbor zemědělský, který se tímto tématem bude zabývat jako hlavní výbor. Ano, skutečně je to velký problém jak u nás, tak eh, celosvětově. Eh, v bodě čtyři se tady hovoří o určitých kvalitativních požadavcích. Tady je třeba Tady to je třeba, abychom věděli více, co to je, eh, jakým způsobem to tedy eh, přispívá k plítvání potravinami, jestli je to prostě nějak eh, esteticky nedostatečné, možná, že to s použitelností nemá nic společného. My v Německu právě procházíme debatou o datu expirace potravin a byla nedávno eh, velká tabezní debata v Německu, eh, kde jsme se zabývali tím, že vlastně eh, ta datum expirace, respektive že potraviny i po datu expirace často jsou ještě dlouho poživatelné. Tak teď řečníci pan Zebr. Ano, děkuji, pane předsedo. Já Eh, eh, poděkovat eh, paní Rospa za vypracování tohoto stanoviska. Když si to člověk čte, tak to je skutečně ostuda. Když se podíváme, kolik potravin statisticky každý vyhodíme, tak to je v průmyslové společnosti, jako jsme my, velice trapná záležitost. My máme všechny možné mechanismy na cokoliv ale tento důležitý problém zdá se eh, nejsme schopni adekvátně řešit. A zvlášť, když se eh, podíváme na to, jak se tento problém stupňuje už od 70. let. My eh, v Evropské 27. ten problém máme zejména v otázce rozdělování a spotřeby, čili právě tam bychom se měli zaměřit. A tady, jak pan, paní Rozvah správně říká, eh, bychom měli zvážit, co je možné tady dělat zejména v oblasti eh, zvyšování povědomí o tomto problému. No a e, samozřejmě e, naše e, požadavky k tomu, aby naše potraviny byly také chutné, pěkné, estetické, tak to já to teď nebudu nějakým způsobem rozebírat, ale přesto si myslím, že bychom měli zvážit, jakým způsobem rozuměji zacházet s těmito potravinami. Zhruba 30 jedna třetina potravin se vyhazuje ani ještě nerozbalená a to skutečně volá do nebe. Takže eh, my eh, tady vidíme, že eh, já nevím, rostou nám ceny, ceny třeba energií, ceny životní náklady a tak dále. A tady nám unikají obrovské prostředky každému tímto způsobem. Čili Opravdu bychom se měli <clears throat> zaměřit na zvyšování povědomí, ale také možná eh, to trošku důkladněji proskoumat, eh, jak se to tedy ztrácí, ty potraviny v obchodě, eh, jak máme tady zlozvyky spotřebitelské, a tyto prostě mm, informace šířit a také zajistit to, aby ty potraviny byly využity. Dalším problémem, to je spíše v rozvojovém světě velké ztráty v produkci, či tady bychom mohli uvažovat eh, o technologických transferech. A já si myslím, že eh, zvláště v těžkých eh, dobách, kdy očekáváme do roku 2050 nárůst počtu obyvatel země koule na nějak 9 miliard, tak i v této perspektivě bychom se měli tímto tématem zabývat a já tady děkuji na tomto místě za stanovisko eh, Ani eh, Rozbach, ale byli bychom rádi, kdyby komise v tomto byla činnější. Děkuji, Linda Mechen. Náš stínový zpravodaj eh, tady není rovněž, takže jenom já na jeho místě. Děkuji, ano, za zprávu. Ve Spojeném království je to stejné jako v Německu. Tam se debatuje o těch eh, datech a vláda se chystá změnit zákon, protože oni chtějí více méně zakázat eh, to eh, prodávat do, čili že tam bude pouze use by, čili možno použít do. Rovněž jsou různé jiné zavádějící formulace, například uh, optimálně využitelné do. A nikdo neví, co to vlastně znamená. Já se koukám do své skřínky a říkám si, že to datum, kde se říká optimální eh, datum využití do, že už je za mnou, ale já zároveň nevím, zda teda to mohu jíst nebo ne. Takže všechno to není vědecky podložené a eh, pro spotřebitele matoucí. Rovněž eh, supermarkety. Jakým způsobem malou obchod prodává? Ehm,

lidem. Já se vlastně ve svém místním supermarketu hádám eh, s prodejci eh, například fazole. Já jsem doma pouhé tři dny, chci si koupit jeden balíček a oni mě říkají dva za cenu jednoho. A oni říkají, ne, musíte si vzít ten druhý, protože dva za cenu jednoho to musíte mít, abyste to měla správně levné. No a já říkám, ale já to nechci. A to je právě problém. A stejně tak je to neucelené poctivé, nepoctivé vůči farmářům, protože těm to takto nezaplatí pak. Oni prostě nutí um, dodavatele, aby vyrobili dvakrát tolik zboží, aby to pak mohli prodat za poloviční slevu a je to problém pro všechny. Rovněž si stěžují naši důchodci, lidé je žijí sami, kteří jsou nuceni nakupovat už zabalené potraviny, když potřebují například jenom jednu mrkev nebo jednu, dvě cibule a musí si koupit nějakou danou váhu. A dále e, distribuce potravin. E, potraviny, které ještě nedosáhly toho e, data, kdy je možné je jí tedy požívat, by je měli možnost dále distribuovat, mít možnost dále distribuovat a hledáme nějaké organizace, které by se toho ujaly a které by tam měly právo dělat. Další věc. E, komise, která by se měla zabývat otázkou opravdu promrhaného jídla. Zda by se to nemělo nazírat v kontextu biomasy. Hovoříme o určité energetické obnově nebo energetickém e, cyklu. V současné době se to s touto otázkou nepojí. Dováží se dřevo z pralesů místo, aby se využívaly ty odpadky, jež naše společnost opravdu plodí. Tady si myslím, že to by mělo být jedním z kritérií udržitelnosti. Je to zásadní otázka a mnoho z těch odpadků z té eh, promrhané z toho promrhaného jídla by mohlo být znovu využité. A co se děje tady v parlamentu? Kolik z vás eh, se kouká a vidí, kolik tedy je odpadků, zbytků, jídla a tážeme se, co se s ním děje. Možná bychom se na to mohli podívat i u nás a možná díky tomu získáme náhled, jak vypadá potravinový řetězec. Já vím, že se zde snaží eh, vše recyklovat a ve Štrasburku ten vtip zní, že se to všechno dělí, eh, vyhazujeme své odpadky do tří různých popelnic a pak sledujeme, když přijde uklízečka nebo uklízeč a všechno všechno to se sypou do jednoho, takže pokud si sami neuklidíme před vlastním Prahem, tak nevím, jak to bude vypadat dál. Děkuji. Ano, pravděpodobně to jde na skládku, anebo se to případně spaluje. E, já rovněž jsem měl takovou diskusi o těch fantastických sendvičích, které jsou nesnědené, které se pak dávají do těch obrovských plastových pytlů. No a nevím, co se s nimi děje, zda by se mohli ještě jednou využít. Já je teda nesnáším, ale možná někdo jiný by je mohl chtít. Katy Kaliota, prosím. Oh, en ik wil heel graag Rosbach bedanken voor... Děkuji mnohokrát, chtěla bych také poděkovat Aně Rosbach za tuto zprávu, kterou předložila. Také bych se ráda připojila k tomu, co říkali mý předřečníci. Zdůraznili, že je skutečně neslychané, že vyhazujeme tolik jídla. Když se podíváme na to, jakým způsobem spotřebitelé vyhazují jídlo, tak se musíme podívat eh, také na jejich přístup, jak to vůbec vnímají. To je otázka spíše do budoucnosti, ale co se týče krátkodobého výhledu, musíme najít řešení, věci, které můžeme snadno, rychle implementovat. Když se podíváme na potravinový řetězec, tak během toho, kdy se potraviny jsou na skladu, když se potom prodávají, tak velice často se tam uplatňuje princip jednak eh, snižování nákladů, ale také tzv. estetický princip. Pokud chceme mít lepší politiku v oblasti potravin, tak eh, bychom měli především eh, se soustředit na to, abychom zajistili prevenci, abychom zbytečně nevyhazovali potraviny. A to může mít potom následný dopad eh, na skleníkové plyny, které se uvolňují do ovzduší, dále začištění vody. Já myslím, že se musíme podívat především na preventivní opatření. Také zastávám rozdělování potravin zdarma, to znamená ty potraviny, které už nemůžeme prodat, bychom měli rozdávat. Ale nechtěla bych, aby vlády potom řekly, dobře, ti chudší, tak dostanou potraviny zdarma a tím potom můžeme zkrátit jejich eh, dávky nezaměstnanosti nebo různé sociální dávky. Co se týče základních eh, zemědělských komodit a zemědělských dotací a dalších faktorů, tak eh, bohužel ty někdy šroubují ty ceny nahoru. Víme, že před několika lety jsme využívávali nespravedlivým způsobem kvóty v eh, oblasti mlék, takže potom se mléko vylívalo přímo do ulic, vyvolalo to velké protesty. Na druhou stranu jsou tady miliony lidí po celém světě, kteří nemají co jíst, takže je naprosto skandální, aby Evropská unie uplatňovala politiky a opatření, eh, která jsou příznivější pro takové praktiky, že spíše vyléváme mléko, vyhazujeme jídlo, než abychom je skonzumovali. Takže zcela jistě se musíme zaměřit na to, abychom předcházeli eh, vyhazování jídla. Děkuji. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já rovněž jsem chtěl poděkovat Aně Rozbach za tento návrh. Já vás budu otravovat takovou zkouškou, takovou kontrolou, kterou využívají moji rodiče. Oni malý kousek, eh, malým kouskem nakrmili kočku. Pokud to kocou nebo kočka chtěli, tak to bylo ještě v pořádku. A pokud ne, tak to už vlastně se nemělo jíst, protože zvířata, to je taková <laughs> spolehlivá um, spolehlivý tvor, který nás může uchránit. Ale bohužel ne každý toho kocoura má a možná bychom měli mít technologii, která bude obdobou takové kočky 21. století a já si říkám, zda by nanotechnologie nám nemohla skýtat tyto nástroje. Tedy často nejde o nějaké konkrétní datum, ve kterém byste se měli rozhodnout. Že by například měl nějakým způsobem obal signalizovat, zda se něco ještě dá požít či ne. A moje otázka na komisi zní, jsou už určité výzkumy vedeny, zabývá se komise tím, zda nějaké vědecké poznatky by nám mohly pomoci předcházet vyhazování jídla? Ja, der Katzentest ist wohl länderübergreifend. Das haben... Ano, to my jsme taky využívali, tu kočku, toho kocourka. Třeba mléko nebo maso, to je zřejmě taková přeshraniční opravdová kontrola celosvětově platná. Um, děkuji. Já bych rád rovněž poděkovat za dobře provedenou práci a podle mého názoru v Evropě a bez pochyby i v jiných zemích například eh, v mé zemi, je příliš eh, mnoho jídla, které se vyhazuje. Ono často je tomu tak, že eh, se prodávají příliš velké porce, příliš velká balení a naopak zase se lidé někdy stěžují, že jsou příliš malé, takže každá mince má dvě strany. Tedy je-li množství příliš malé, tak se to eh, zase tak balí, že se mrhá obaly a zákazník vyhazuje více obalu, než co si koupil jídla. No, ale abych odbočil malinko. Já se nedomnívám, že eh, v parlamentní jídelně se vyhazuje příliš, pane předsedo. Pokud eh, byste chtěl se podívat, jak dopadá například láhev z vaší domácí země, při, přivíz, pokud si chcete přinést do restaurace vlastní láhev a vypít si ji s kamarády, tak platíte 4 eura za e, otevření vlastní láhev v restauraci. Ale jsou to spíše maloobchodní řetězce jako McDonald's, který vyhazuje spousty a sám uznává, že má sice přísná pravidla, kterých se musí držet, ale týká se to e, Časvosti potravin, čili například ta houska nesmí zůstat na polici déle než 10 minut, pak se musí vyhodit. Tak si představte, jaké mrhání to um, působí. A představíme-li si, kolik milionů lidí nemá co do úst a my tady vyhazujeme eh, takové hory jídla, tak opravdu to bolí. Co musíme udělat? Jako říká Ana, musíme pomoci, ať už nevládním organizacím nebo jiným charitám, určitě existují ve všech evropských zemích, aby mohli toto jídlo odebírat, a eh, určit, zda tedy je poživatelné, protože například tento druh jídla nemá eh, nějakou eh, dobu použitelnosti a pak ji rozdávat zdarma. My každodenně vyhazujeme tuny eh, normálního poživatelného jídla, potravin. Pokud nejsme schopni nějakým způsobem to dát do oběhu, nakrmit potřebné, eh, tak to je špatně. A pokud se to podaří, tak to bude obrovská služba. Mohla by eh, li Ana právě tento návrh zahrnout do eh, svého návrhu, totiž eh, to, že by se do všeho měly zapojit charity, které by měly, mohly pomáhat vyhnout se zbytečnému plítvání, například formou pilotního projektu, kde by se eh, zaplatilo někoho, kdo by se angažoval v tom, aby šetřil prostředky tím, že bude jídlo zpět eh, v druhotném oběhu a eh, ti, kteří jsou, mají hlad, tak jsou naplnit, eh, nakrmit. Všem kolegům můžeme dát zapravdu, pan Florence. Ale abychom tedy takto kočku namáhali, tak u nás, my jsme taky kočku měli, ale u mých dětí to jsem ne. Pokud moje děti například eh, ve škole bylo něco třeba i den po datum použitelnosti, tak já jsem byl ten, ten špatný otec. Musíme se soustředit na to datum. Musíme se ptát, kdo to datum určuje. A tady jsou právě spotřebitele od sebe na míle. To je totiž nějaký kartel těch výrobců, který má masivní zájem na tom, aby vše se obracelo co nejrychleji, aby obchody si museli neustále nakupovat čerstvé zboží, nové zboží, aby dělali dojem, že vše vždy bude úplně um, nové. Um, čerstvé. Já jako zemědělec jsem si často skladoval celé měsíce například eh, brambory, ale když jsem měl na jablíčcích například jednu kroupu, tak už mě říkali, že toto jablko diskvalifikuje. Takže na tím se musíme intenzivně zamyslet. Kdo určuje, stanovuje tato data použitelnosti? A pak ještě jiná šílená branže. Ještě jedno odvětví, které se stará o to, že potraviny, které eh, z těchto, eh, z těchto zdrojů přicházejí, aby pak přicházelo nikoli na skládku, ale jako um, zvířecí potrava například u nás v Poríní. Tam máme trvanlivost chleba čtyři dny, ale pak velice rychle se to strojově rozbalí a pak se to používá k výrobě e, zvířecích zvířecí krmiva, a takže i tam bohužel je zájem na tom, aby to bylo krátké a to je důležité téma. Ale to je druhé nejdůležitější téma. To nejdůležitější je, abychom změnili své e, povědomí, abychom byli schopni všem e, sdělit a sami i na svém příkladu jíst e, něco, co je třeba i dva dny po datum spotřeby. Kdybych já měl onemocnit pokaždé, když si z ledničky v Bruselu beru něco, co už propadlo, tak to by už bych byl téměř po smrti. Předseda, tak si musíme dát pozor, když nás někdy pozveš domů teda. Rozhodně. Matias Grote. Děkuji. Anna Rozpa. Že je dobré alespoň to, že se začíná v poměrně raném stádiu při výchově například dětí, při vzdělávání, že musí se o svoje potraviny starat, že s nimi musí zacházet pečlivě a že si nesmí e, eh, zhromažďovat například nějaké eh, přebytky, což je dobré. Já, když například mám eh, návštěvníky ze své volebního okruhu a tam například už ve školce se hovoří o tom a všichni poslouchají. Ale podíváme-li se tady na ty počty 200 220 milionů tun se v odvětví vyhazuje, 250 kilo na hlavu v Německu a 30, 30 330 eur, kdyby se to přepočítalo na peníze. Tak se musíme ptát přesně, jak už to zde zaznělo. Otázka na komisi. Existuje to vlastně u všech těch legislativních návrhů, ať už Eh, právní nebo eh, zemědělské nebo u nás, ne eh, vybízí se vlastně k mrhání tímto systémem a pokud odpověď bude znít ne, tak musíme prosadit toto říká Anna, že tady bude určitý postup, kontrola, abychom tyto astronomické částky byli schopni omezovat, snižovat a abychom zároveň chránili spotřebitele, protože každý spotřebitel průměrně vyhazuje 330 eur, to je jedno v jakém stádiu, aby se jich to nedotýkalo. A druhý bod. V radě máme obrovský názorový střed, kde se jedná o platby těm potřebným, kteří jsou odkázáni na potravinové e, dotace. A tady, když hovoříme o těch tunách potravin, které se vyhazují, a i v Evropě přece máme lidi, ono to není krásné téma, bohužel i zde žijí občané, kteří musí být, kterým se musí pomáhat, některé státy nechtějí, některým státům chybí právní základ a tak dále, ale tady se musíme komise tázat a i po nás se žádá, aby se to svedlo dohromady, tyto dva motivy. Máme e, potraviny, které se vyhazují, i kolega Rossi o tom hovořil, i v Německu e, volám voláme potom, aby existoval systém, kde se tyto potraviny dostanou těm, kteří eh, se potřebují najíst a naopak existují i bohatí, kteří spekulují, to říká kolka Florenc, že i s nimi se musíme dát do boje inteligentní legislativou, aby nebyla eh, výroba přes přílišná, ale aby se spíše dobře nastavil daňový systém. Samozřejmě eh, je vždy problematické zajistit dostatek potravin všem, ale musíme se eh, do toho vložit, aby to legislativně bylo vyřešeno. Děkuji. Zdravím oficiálně mateřskou školku eh, tady z Matiasova eh, volebního okorsku zde ve výboru. Krista Klas. Děkuji, pane předsedo. Je velice zajímavé naslouchat argumentaci kolegů a já v podstatě eh, skoro nevím, ve kterém výboru jsem. My jsme si vlastně eh, tady stanovili vlastně legislativu, máme tedy eh, zákony, máme standardy, jsou to velice náročné standardy. My jsme kvůli tomu tedy stanovili také data spotřeby potravin a to znamená, že teď se musíme stavět sami k sobě velice přísně a kriticky. No a samozřejmě firmy, eh, pokud tedy musí uvádět toto datum, eh, datum spotřeby, tak eh, prodejci ho tam mají a samozřejmě, když to spotřebitel zjistí, tak jim to může zase zpátky vrátit. Čili já si myslím, že tady skutečně je třeba své, se zaměřit také na sebe. Čili já myslím, že ta eh, diskuse je taková, že bychom s tím tématem měli zacházet poněkud citlivěji, protože eh, je třeba, aby opravdu eh, zdravé potraviny byly pro všechny. A jakožto také žena v domácnosti mimo jiné, tak musím říci, že tady skutečně je třeba, aby spotřebitel měl také určité vzdělání, aby byl schopný teda eh, poznat, eh, co ještě je, co už není eh, poživatelné, jakým způsobem ty potraviny může používat a tak dále. Čili já si myslím, že tady skutečně mimo jiné je třeba také investovat do vzdělání tady já myslím, že máme ještě poměrně široké pole působnosti. Jinak si myslím, že celkově potraviny jsou příliš levné. My prostě můžeme nakupovat ve velké, můžeme si to dovolit a potom tedy nám to hodně zbývá. Čili já myslím, že tady je hodně šroubů, kterými můžeme eh, regulovat eh, celou situaci. Taky je otázka kvality její definice když eh, tady se říká, že my vlastně ty zbývající eh, potraviny eh, můžeme dávat zvířatům, ale třeba tady v parlamentu je to zakázáno. My to prostě nesmíme slévat do sudu a potom tím krmit zvířata. No, takže to je taky součást tohoto tématu. Samozřejmě, že musíme dělat více, než pouze apelovat na lidi. Eh, prostě jako ten produkt je ještě dobrý a ten chleba je sice tvrdý, ale taky dobrý. Čili já myslím, že to mm, prostě je součást celého problému. Nejde o to, abychom jenom přihlíželi ničení potravin, ale eh, otázka je také třeba potom zpracování těch potravin. Eh, my je máme pěkně zabalené, pak zjistíme, že je tam prostě nějaký flíček eh, nebo vada a eh, pak jednoduše a prostě celé to balení vyhodíme. Čili já si myslím, že tady je možná trošku třeba změkšit ta kvalitativní očekávání a potom je možné s tím také něco udělat a myslím, že by se to v této zprávě mělo také odrazit. Děkuji. Děkuji. Jako další host Schnellhardt. Tak uvidíme, jak on umí hospodařit. Ano, já samozřejmě podporuji schopnosti hospodařit v domácnosti, jak tady o tom právě byla řeč. To, co řekla paní Klás, tak to mě mluvila ze duše. Samozřejmě první bod je ten, že my Eh, tedy eh, musíme více tedy eh, pracovat s veřejností tak, aby si uvědomovali, aby si uvědomovali hodnotu, cenu těch potravin. Já podobné debaty sleduji už dlouho a to, co řekl Karl Heinz, tak my jsme skutečně tady schválili spoustu regulací tím, aby, nebo které vedou k tomu, aby se prodloužila trvanlivost potravin, třeba tím, že se museli nějak eh, upravovat a aby prostě zabíjet eh, různé škůdce a podobně. A Jestliže tedy, jestliže tedy eh, prostě řekneme, že se to klidně může, ty potraviny mohou jíst ještě poté, co propadnou, tak potom eh, zase výrobci řeknou, no, tak proč tady máme používat nějaká, eh, nějaké drahé postupy na prodloužení trvanlivosti, když to není třeba. Čili já mm, bych nerad, aby se diskutovalo v tomto směru. Já si spíš myslím, že můžeme udělat něco jiného. Eh, to, co řekla Krista, tak eh, tady měla pravdu. My eh, prostě také bojujeme o to, aby ty produkty, které prostě mm, už propadnou, tak aby se mohly používat nějak jinak. My prostě tyto produkty Eh, jednoduše prostě eh, vyhazujeme. Prostě eh, to, aby končili na skládce, to nejde, kdyby se aspoň tady spálili a získala se z ní energie. Čili my toto musíme vnímat na mnoha více úrovních. Je to na jedné straně legislativní práce, která by to mohla reflektovat, ale na druhé straně je také ta produkce potravin a ta druhá věc ještě eh, vztah potravinám, abychom si více vážili. A to je vlastně věc, která může začít už eh, ve školách. Samozřejmě, že eh, to, že potraviny jsou <clears throat> levnější, tak se snadno vyhazují, ale my bychom, nebo aspoň aby tady nerad propagoval zdražování potravin, takovou debatu bych tady opravdu vést nechtěl. A ještě poslední, eh, eh, paní kolegy Kalenbach. Ano, já mohu naprosto hladce navázat na kolegy. Eh, my tady vedeme naprosto zásadní diskusi, když na ní nemáme příliš času. Ukazuje se tady vlastně celá ta problematika, o které tady jednáme v tomto výboru. Je to otázka životního prostředí, zemědělství, sociální spravedlnosti, ale také hospodářského zisku. A mm, toto je v podstatě také otázka já mm, tedy se, eh, je to otázka trošku konzervativní a nejde jenom tady třeba o otázku eh, eh, no, hospodářství, domácího hospodářství. Eh, my nyní eh, třeba hovoříme o tom, jak mají být eh, označována, označované potraviny, ale v podstatě to lidem nic neříká, poněvadž v podstatě nevědí, nic jim neříkne všechno co složení, co je tam napsané, jaký to má vliv na látkovou výměnu a tak dále. Čili já si myslím, že ten počet, respektive podíl neinformovaných nám tady narůstá. A Eh, třeba eh, lidi eh, umí, umí nějakým způsobem prostě si udělat to smoothie, takový tu, tu, tu ovocnou šťávu, aniž by řádně věděli, z čeho se to skládá a k čemu je to dobré a co ne. Čili já si myslím, že ano, skutečně, eh, aby lidé se více zabývali těmi potravinami, lépe se s nimi seznámili, tak to bychom samozřejmě, aby uměli vařit, tak to by museli mít také trošku jinou pracovní dobu. Čili toto je téma, které je skutečně eh, tak mnohostranné, takže eh, my opravdu musíme k tomu přistupovat tak, aby tyto, to byla věc, která se skutečně vplývá potom do všech dalších politik a opravdu by byla, byla ráda, kdybychom na to měli mnohem více času. Mohli bychom se potom napříč stranami eh, bavit o tom, kam chceme, aby směřoval vývoj a samozřejmě, abychom přestali, po tunách eh, vyhazovat eh, potraviny. Ano, a nyní tedy se dozvíme, eh, jak eh, se to prakticky může dělat v Řecku. No, já eh, tady nemám žádný návod, ale chtěl jsem jenom přispět do, dis, do diskuse. Já jsem ještě nikdy neviděl, že bychom se takto shodli napříč stranami. Opravdu všichni o to jeví zájem a možná, že je zřejmé, že je čas, aby komise s tím něco udělala. Ano, my tedy máme problém v této krizi. My eh, spotřebu, spotřebováváme víc než kolik eh, produkujeme. Je to otázka generační, otázka environmentální, otázka rozvojová. Je skutečně ukázat, že jsme připraveni s tím něco dělat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Takže tady zaznělo několik otázek na komisi. Máme tady zástupkyni z DG Sanko, takže ji prosím o odpověď. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych, chtěl bych poděkovat také paní Rozbach, že podpořila tuto problematiku. Chci poděkovat i ostatním. Ano, co se týče stanoviska komise, tak tady je naprostá schoda, protože všichni souhlasíme, je to nesmírně důležité. Nedávno, co se týče eh, v cestovní mapě pro účinné využití zdrojů, není to pouze otázka primárních zdrojů, ale i potravin. Tyto zdroje musíme respektovat a k jednotlivým otázkám sell, buy a best before, čili dokdy prodat a kdy optimálně spotřebovat. Je to informace, která je důležitá. Eh, přijali jsme rozhodnutí pro spotřebitele v obou institucích. Eh, ten rozdíl mezi oběma pojmy je jasný a musí to být ještě možná jasnější na úrovni státu a průmyslu, protože best before je otázka kvality, čili optimálně spotřebovat například je u rýže, těstovin a tak dále, ale i po uplynutí této doby tyto potraviny můžete spotřebovat a pochopitelně pro průmysl je důležité, že ta potravina je kvalitní, že můžete spotřebovat, ale můžete to spotřebovat i po uplynutí této doby. Ale spotřebitelé to často nevědí, je to spíše otázka hygienická a sell by, toto je datum, čili dokdy to máte prodat, to je důležitější. Čili tady máte určitou marži manévrování, buď můžete mít vysokou míru bezpečnosti, anebo nižší míru bezpečnosti, například u jogurtů Můžete dát datum, které je přísnější, než uplatňují výrobci, ale týká se to především bezpečnosti, bi, mikrobiální eh, kvality daného produktu. Několik poslanců zmínilo také otázku balení. Zcela jistě to sehrává také důležitou úlohu, ale asi pouze do určité míry, protože balení musí být eh, optimalizováno. Pokud byste zbalili všechno, aby to déle vytrželo, tak zase budeme mít větší odpady z oblasti obalů, čili musíme optimálně přistupovat k těmto otázkám. Někdy máme menší porce, někdy máme eh, obaly, které můžeme recyklovat a v této oblasti bychom měli maximálně využít i výzkum a vývoj. Například jste hovořili o nanotechnologiích, eh, ale je to v první řadě otázka bezpečnosti, a také, co jsou ochotní spotřebitelé přijmout. Pokud eh, například potraviny budou měnit barvu, tak nevíme, jestli by to spotřebitelé byli ochotně takto přijmout. Musíme zapojit všechny aktéry v potravinovém řetězci eh, z oblasti zemědělství až po spotřebitelé. Musíme mít také potravinové strategie ze strany maloobchodníků, ty jsme také několikrát zmínili. Je to vysoce konkurenční sektor, velice často tedy nemají strategie, snaží se mít plné regály neustále, ale někdy musíte tyto regály eh, no pak vyprázdnit, protože tam máte potraviny, které nebyly prodány. Co se týče estetického vzhledu, um, zeleniny, to opět spíše uvoluje malobchodníci a ne evropské instituce. Například, když tam mrkev není rovná, tak už to má negativní dopad při samotné sklizni. Někdy ta mrkev je využitá pro jiné účely, někdy se nechá přímo na poli. A zcela jistě měli bychom eh, zajišťovat prevenci, měli bychom eh, využít eh, potraviny v oblasti biomasy, ale neměli bychom zvyšovat objemy biomasy. Máme řadu podniků, které chtějí mít maximální objemy takovýchto odpadů. Víme, že třeba v, na jihu Anglie eh, se třídí typ biomasy, ale musíme dělat maximálně vše pro to, abychom tomu předešli. Co se týče dat a informací, je, je důležité hodnotit objem eh, odpadků už na úrovni domácností. Také potravinové odpady se hodnotí eh, denně ve Paříži, když máte velko obchodníky pro, s potravinami, tak nám bylo řečeno, že denně vyhazují 8 tun potravin. A není to proto, že lidé nerespektují potraviny, ale je to spíše problém logistiky. Je levnější se zbavit těchto potravin, než je převést buď ke správným spotřebitelům nebo potravinových bank nebo ostatním distributorům. Čili je to celý systém, který by se měl aktualizovat. Celkově máme dojem, že jsme se shodli na naplňování daného cíle, ale musíme zajistit, jak nejlépe naplňovat tento cíl. Je to jinak zlepšené chování ze strany všech aktérů, někde je to otázka technologie, logistiky, přepravy a také je to otázka toho, aby všichni aktéři spolu hovořili. A to je i otázka členských států. Mají tam úlohu i e, místní orgány. Musíme zjistit, kde je nejvíce odpadů. Je to jednak podle našeho názoru produkce, ale i spotřebitelé, také jak nejlépe řešit tento problém. Všichni se asi shodeme na tom hlavním cíli. To znamená v první řadě prevence a pokud to nejde zajistit v oblasti prevence, tak e, možná nejlepší zpracování, čili biomasa. A každopádně bych chtěla poděkovat za tuto kvalitní zprávu. Děkuji za komisi. Je dobré, že tady máme konsensus, že se jedná o závadný, závazné, eh, teda závažné téma, strategie vůči zdrojům, potravinovým zdrojům a je to obrovský takový programový blok, který se musí vyřešit, jak se to vše má zefektivnit. Tedy ještě eh, slovo zpravodajce. Anna Rozbach. Děkuji. Já jsem velice ráda si vyslechla komisi a všechny kolegy a jsem ráda, že se všichni shodujeme. Ono by se toho dalo mnoho udělat a ještě toho mnoho i vlastně v mém stanovisku určitým způsobem chybí. Hovoříme-li o e, biopohonných hmotách, e, biomase a tak dále, co zde e, kolega uvedl. Ano, jistě, je toho mnoho, co se dá znovu využít, ale například je to natolik tady velké, že by to bylo příliš drahé, aby se to mělo pálit, spalovat je tedy efektivnější z toho vyrobit biomasu, aby z toho pak mohl vznikat bioplyn či jiný druh eh, biopaliv. Ale z toho, co jsem si zde vyslechla, tak přeje se jenom plyne, že bychom si měli nejdříve eh, začít dodržovat ta eh, pravidla a možná ta pravidla zacházejí někdy i příliš daleko. Já pocházím ze země, kde kdysi existovaly dva druhy datových údajů na obalu. Kdysi se říkalo právě prodat do, čili to sell buy, a to bylo mm, často v supermarketech, v obchodech něco, co se uvádělo. A pak rovněž bylo um, něco, co je obdobou toho use by, čili uh, použít nebo spotřebovat do, to už není, to je částečně z unijních důvodů a možná by bylo dobré oboje znovu zavést. Další otázka, která se objevila. Obaly to je důležité. Já jsem byla zrovna v Berlíně a tam jsem s potěšením konstatovala, když jsem si přišla do supermarketu, že tam bylo mnoho čerstvého zboží, kde lidé říkají, já bydlím sám nebo sama, takže bych si dala nebo dal kousíček toho, kousíček onoho. Nemá přece cenu, abychom tady měli konkrétně nějaké obalované zboží nebo něco v obalech, když někdo žije v jednočlené domácnosti, zejména, že ty obaly často jsou plastové a zase bychom to museli recyklovat. Takže možná je dobré vrátit se k té myšlence, že se něco bude kupovat eh, v tom množství, které chceme, vlastně za nějakým pultem v tom supermarketu a pak se to zabalí, až když máme to množství, které opravdu spotřebujeme. Další věc, o které zde ještě nebyla řeč, jsou mražené potraviny tam se dá právě dosáhnout mnoho eh, pokud hovoříme o jednočlených domácnostech. Tam se totiž by mohlo eh, postupovat tak, že se něco může rozmrazovat po kusech podle toho, kolik toho sníme daný den. Každopádně je dobré, že jsme se všichni shodli na tom, že se jedná o eh, tak zásadní téma, protože stále ještě máme na této země kouli ty, kteří nemají co jíst. Předseda, ano, děkuji. Dostáváme se na konec velice zajímavé rozpravy s mnohými podnětnými návrhy. Datum pro Louta 19. říjen pro podávání eh, pozměňující návrhu a hlasovat se bude 22. listopadu, případně 23. listopadu, tak aby ještě mohlo se o tom vyměňovat názory, abychom si mohli vyměňovat názory. Letadlo z Kodaně stále ještě nepřistálo. Pan předseda se omlouvá, letadlo přece jen přistálo eh, bez emisí, zcela neslyšně a nenápadně až do sálu téměř. Tedy přece jen se můžeme vrátit k našemu předchozímu bodu pořadu jednání. Já se omlouvám, že jsem si vás nevšiml. Nyní bych se tedy dovolil vrátit se k bodu číslo 3 našeho pořadu jednání a srdečně vítám paní Jacqueline McGlade, ředitelku výkonnou ředitelku Evropské agentury pro životní prostředí eh, z Kodaně a vítejte na naší pravidelné výměně názorů v tomto výboru rádi si poslechneme, co už jste zvládli v letošním roce a které projekty máte na programu. Určitě je jich mnoho. My jsme v Kodani rovněž byli na začátku září s delegací, no a jistě i tito kolegové nám zde podají zprávu. Takže vám už jen prostě předám slovo. Danke sehr. Um, good afternoon. Eh, dobré odpoledne. No, omlouvám se eh, za pozdní přílet. Nakonec jsem musela letět přes Mnichov. Eh, mnohokrát děkuji, že jste si na mě udělali čas, že můžeme hovořit o práci naší agentury, co jsme udělali v roce 2011 a jaký máme pracovní program pro rok 2012. Pochopitelně naplňujeme celou řadu politik, snažíme se podpořit eh, různé diskuse, které se například týkají cestovní mapy, využití zdrojů, bereme v úvahu biodiverzitu, vody, půdě, eh, dále ekologické otázky, ovzduší a tak dále. V roce 2011 eh, jsme se zaměřili především na síť na jednotlivé členské státy, na vzájemnou spolupráci a je důležité, abychom modernizovali způsob naší spolupráce. Musíme být efektivnější, co se týče sběru a získávání dat a informací a obecně musíme eh, pracovat mnohem rychleji, abychom byli aktuální. Dnes eh, budu hovořit o těchto otázkách, eh, především co se týče systému pro sdílení dat v oblasti ekologických informací a jakým způsobem pomáháme některým zemím, aby připojili, aby eh, využili i government eh, principy. Takže hovoříme o zelené ekonomice, o účetnictví v oblasti eh, zelené ekologie, sdílení snah. Snažíme se modernizovat způsob, jakým země připravují jednotlivé zprávy a také poskytujeme pomoc prostřednictvím diskusí, které se týkají indikátorů. Snažíme se eh, dívat eh, na různé fiskální reformy, také škodlivé dotace v oblasti ekologie, v celé řadě oblastí a tedy naplňování účinného využití zdrojů. Velice stručně Pochopitelně jsme připravili celou řadu zpráv a jenom aby se udělali představu. Během několika posledních týdnů jsme předložili zcela zásadní zprávy, které se týkají stavu klimatu, dále emise skleníkových plynů a další výhledy, dále re- retrospektivní analýzu za posledních 20 let, kdy poskytujeme zprávy. Dále také máme odhady do budoucna a nové způsoby odhadů pro jednotlivé členské státy. To znamená, že státy budou schopny o rok dříve odhadnout stav oproti rámci, který používá OSN. Také jsou tady nejrůznější odhady, které jsou důležité pro konečné podávání dat. Dále efektivnost využití zdrojí, tady máte nejrůznější země a jakým způsobem tyto země přistupují k této problematice. A za dva týdny vydáme zprávu o mechanismu dopravy. To předložíme zde v Bruselu na výboru pro dopravu a také budeme podávat zprávu o kvalitě ovzduší. Velké zprávy budeme ještě tedy vydávat, ale je jasné, že v celé řadě případů nenaplňujeme celou řadu ekologických cílů, které jsme si sami stanovili. Co se týče emisí skleníkových plynů, pochopitelně stále naplňujeme kiotské povinnosti, ale došlo ke zvýšení v roce 2010 o 2,4 což je vyváženo, protože v roce 2009 došlo ke snížení emisí, takže to znamená, že stále ještě naplňujeme cíle, nicméně nás čeká spousta práce, především je to eh, Rakousko, Lucembursko a Itálie. Tyto země skutečně musí udělat mnohem více v rámci vnitřních eh, mechanismů a politik. Co se týče roku 2012, chtěla bych se zaměřit eh, na to, jak budeme měnit jednotlivé stavební kameny. Především se zaměřujeme v první řadě na emise skleníkových plynů a budeme provádět novou práci v oblasti jinak emisí a také sdílení úsilí. Co se týče výsledků, tak se díváme už na rok 2012, ale potom interně Evropa bude muset pracovat na tom, jak Eh, alokovat eh, roční emise pro jednotlivé členské státy a jak zajistit pokrok. To je zcela zásadní, ale je to i citlivá otázka pro celou řadu členských států a agentura bude, myslím, v odlišné pozici oproti minulosti. Především kvůli tomu, že se nebudeme zaměřovat pouze na ty povolenky, které se obchodují, ale i ty věci, které se neobchodují. Budeme mít sekretariát, budeme mít také revizi ze strany odborníků v rámci každé členské země, země budou spolu spolupracovat a zaměříme se na to, jak vytvořit takzvané národní inventáře. Pro nás je to nesmírně důležité naš, naši zaměstnanci to mají jako svoji prioritu. Budeme mít také mezinárodní odborníky, kteří budou součástí eh, takového pracovního týmu, který je, bude navštěvovat jednotlivé členské stány, státy a bude dělat takovou inventarizaci situace. Bude to citlivá práce a pochopitelně to bude mít velký dopad také na rozpočet. Co se týče účinnosti zdrojů, tak eh, jsme spolupracovali s celou řadou kolegů jednak v komisi, ale i s kolegy z Evropského parlamentu. Snažíme se dívat do budoucnosti, co nám může přinést budoucnost, co se týče ročního růstu, ročních čísel a doufáme, že během roku e, budeme mít formální aspekty, které e, zapracujeme do účetnictví, budeme tedy lépe kvantifikovat, jak využíváme půdu, uhlík e, a vodu. Takže budeme se zaměřovat také na domácí spotřebu zdrojů. Eh, spolupracujeme s OSN, se Světovou bankou a doufáme, že v roce 2012 tato metodika bude mezinárodně uznávaná, která bude používána nejen v Evropě, ale také v celé řadě jiných ekonomik, které spotřebovávají své zdroje ve velkém. Co se týče biodiverzity a vody, dáváme důraz především nejen na podporu stávající legislativy, to znamená na ptáky, jejich eh, sídliště a tak dále, ale pracujeme s dalšími kolegy z komise, chceme se dohodnout na referenčních mapách, na těch základních údajích, abychom se eh, bavili o tom, jak například doprava i jiné velké sektory mají dopad na zelenou infrastrukturu v Evropě. Navíc budeme pracovat na hodnocení ekosystému eh, spolu s dalšími partnery a budeme se zaměřovat eh, na situaci po Nagoje, abychom si vytyčili cíle nejen v oblasti měření, ale abychom i určité principy zavedli do praxe. Dále máme podpůrný mechanismus, pomáháme celé řadě zemí, aby využívali zdroje nejen v občanské společnosti, ale aby i jejich vlády podávaly zprávu o biodiverzitě, o tom, jak se přizpůsobí klimatickým změnám. Co se týče naší práce v oblasti biodiverzity, abyste si udělali jenom představu, v Riu se snažíme prosazovat biodiverzitu. Proč je tak zásadní, aby lidé pochopili například potravinový řetězec? Já si myslím, že ta vaše diskuse byla nesmírně zajímavá. Obecně vidíme, že nejlepší zástupci biodiverzity jsou lidé, kteří eh, jako jsou eh, šéf kuchaři, kteří říkají, že biodiverzita je nesmírně důležitá, aby mohli dostat potraviny na talíř. Takže biodiverzita Budeme tady organizovat velkou akci, abychom prosazovali tuto myšlenku biodiverzity a jak se zohledňuje v naší potravě. Další eh, důležitý prvek v Rio eh, plus 20 je globální ocenění toho, co jsme vytvářeli eh, v Evropě, to je ten sdílený systém informací. Tyto principy jsou zcela zásadní milníky v oblasti mezinárodní zprávy v oblasti ekologie. To znamená, že je velká pravděpodobnost, že uvidíme eh, hodně těchto prvků v samotné deklaraci z RIA. Myslíme si, že to je důležitý způsob, jak spolupracovat se zeměmi nad rámec Nagojské úmluvy, abychom mohli mnohem lépe eh, zapracovat obecně přijaté principy v oblasti monitorování a účetnictví. Také máme podporu ze strany DEVKO eh, v oblasti situace na jihu, na západě a nejrůznějších zemích eh, od Ruska až po Tunisko. Jedna, jeden z problémů, které ovšem očekáváme, je skutečnost, že GMS, který má být součástí finančního rámce, je velkým problémem. Je to pro nás důležité, protože to eh, zajišťuje aktivity v Evropě. Jednak je to otázka půdy. Chceme poskytnout základní služby v oblasti půdy a chceme to propojit se sledováním ze strany satelitů. Chceme mít eh, první tři hlídací satelity, eh, jejich hodnota je 2,3 miliardy euro. Co je důležité v rámci toho finančního rámce, máme tady velký problém, že musíme podporovat zemědělství, čili jakým způsobem popisujeme používání půdy, změnu používání půdy, také CO2 emise, čili pokud tady mám nějakou žádost, tak bych vás požádal, abyste se podívali na GMES, abyste pochopili, že je to nesmírně důležité pro celou řadu politik, které jsou ve vašem výboru i jinde, například i v námořní politice, v zemědělství, dopravě, eh, rozvoji venkova. Takže na závěr bych chtěla jenom říci, že jsme velice rádi, že máme vaši podporu především v oblastech, například v sedmém EAP, nedávné závěry rady eh, dali žádost, že tento sedmý EAP má být předložen už v lednu. Ještě nevím, jestli je to možné, ale doufám, že díky vaší spolupráci to zajistíme nejen prostřednictvím vydání zprávy o stavu životního prostředí a chceme požádat členské státy, jakým způsobem chtějí implementovat tuto agendu. A na závěr k tomuto bodu v tuto chvíli vedeme dialog s celou řadou zemí, chceme zavést pilotní studie v oblasti Eh, odpadu, biodiverzity a chceme se zaměřit eh, na otázky naplňování transpozice. Proč tedy legislativa, proč politiky nejsou dostatečně implementována. Možná je to tím, že tam není příčná schoda, že tam je dostatek eh, investic a z dalších eh, důvodů. Takže co se týče naší sítě EAP, už jsme identifikovali několik zemí na rok 2012 a chceme se změřit především na otázku odpadu. A co se týče v oblasti kvality ovzduší, budeme spolupracovat s městy, abychom zajistili, jak nejlépe naplnit plné, plnou implementaci politik, o kterých hovoříme. Takže, pane předsedo, já si myslím, že to bude v tuto chvíli vše a pochopitelně velice ráda odpovím na jakékoliv dotazy, především co se týče pracovního programu na příští rok. Ja, Dank, eh, Děkuji vám, eh, Jacqueline McLeod, za poskytnutý přehled. Tak eh, tlumočníci se teď můžou oddechnout na chvíli. Já bych chtěl zdůraznit, že základem dobré politiky v řadě odvětví jsou dobrá data. Samozřejmě v tomto případě je to zcela existenciální. Eh, Jutta Haug, mm, naše zpravodajka pro rozpočet je tady a ta nám určitě bude moci říci, jakým způsobem zajistíme GMES, samozřejmě nejenom z toho našeho akčního rámce, který je poněkud volatilní, ale prostě tak, aby tento systém mohl zůstat. Sedmý akční program, to je projekt na rok 2012. Tady určitě se agentura také zapojí a možná, že později ještě uslyšíme pár slov o tom, Eh, jak by to mělo vypadat, jak by to mělo tedy vypadat podle vašeho názoru. Eh, téma, kterým hm, jsme se vždycky zabývali, je ten eh, faktor I loop, to znamená, zda při využívání zemědělské půdy pro produkci biopaliv činíme dobře nebo spíše špatně. Tady máme určité překvapivé výsledky, které je možné okomentovat, eh, poněvadž se nezcela shodujete, se, eh, zjišťuj, se shodují s tím, co se závěry jiných. Naše kontaktní osoba není dostane slovo. Pan Gembrandy. Ano, děkuji vám, děkuji vám za tuto prezentaci a děkuji také Eh, vám za to, jak jste nás srdečně uvítali před několika mm, týdny, když jsme byli u vás na návštěvě. My jsme mm, o tom debatovali před týdnem či dvěma zde ve výboru. Já mám eh, dvě otázky. První otázka se týká odpadu Eh, implementace odpadové politiky, to je samozřejmě velmi obtížné, máme pár pilotních příkladů. Mě by zajímalo, zda si dovedete představit, že by agentura mohla hrát další úlohy tím, že by pomáhala nebo třeba sledovala, jak eh, odpadová legislativa je implementována na úrovni členských zemí. Další věc se týká biodiverzity. biodiverzity tady pocitujeme velký tlak a e, děje se mnoho to, co mnoho věcí, které se nedají napravit a já jsem možná trošku inspirovaný vlastní zemí. Naši e, ministři e, tvrdí, že velice snadno dosáhnou cílů, které jsou stanovy evropskou legislativou, zatímco mnozí věci nesouhlasí říkají de facto, že se může tvrdit, že budou dosaženy tyto cíle, ale teprve za mnoho, mnoho let později se zjistí, že tomu tak nebylo. Tady mm, možná, to jsou, nějak, to jsou věci, které prostě uvidíme až za 10-15 let, takže možná jste k tomu mohli něco říct. E, nyní kolega Sebr. Děkuji vám, paní generální ředitelko. A možná bych se zastavil u rozpočtu, tak jak byl eh, předložen před pár dny, tak myslím, že můžeme být rádi, jak silný vliv tam měl princip trvalé udržitelnosti. Mě by eh, zajímalo, eh, jak realizuje vaše agentura své, svou roli eh, v oblasti dodávání potřebných údajů a také, jak se vám daří spolupracovat se statistickými úřady a s Evropským centrálním statistickým úřadem. My jsme tady debatovali také o ekologicko-ekonomických eh, výsledcích a jde také o to, jak eh, vlastně funguje ta spolupráce se statistickými úřady. No a druhá otázka. Eh, my jsme také, když jste u nás naposledy byla, debatovali o tom, jak se tato data daří šířit, poněvadž politika vlastně žije také veřejným míněním a některé z těch dat, které zde dostáváme, jsou alarmující, některé jsou naopak lepší. Otázka je, nezda může vaše agentura přispět ke zlepšení. Dále, kdybyste eh, mohla říct ještě k těm eh, několik slov eh, k těm aktuálním problémům, jako je třeba problém jemného prachu. To vidíme tedy zejména v eh, mnohých městech. Eh, jaká k tomu máme data? Děkuji, Chris Davis. Já bych tedy navázal na pár eh, témat. Za prvé tedy obchodování s emisemi a současné cíle redukce CO2. Třeba Itálie. Eh, Itálie, všiml jsem si, eh, Itálie se nedaří příliš plnit cíle. To znamená, pokud se týče cílu na rok 2020, tak eh, já bych v podstatě Eh, řekl, že tedy pokud se podaří plně naplnit tyto cíle, tak do roku 2020 můžeme být na minus 25%. A teď se soustředíme na hospodárné zacházení s energiemi. Čili de facto eh, hovoří se o tom, že mm, jsme eh, loni byli tak sotva na 3% a když se podívám nyní na také cenu karbonu a na nedostatečnosti tohoto obchodování se emisemi, tak eh, prostě já mám určité pochybnosti eh, o dosahování těchto cílů. A teď mě zajímalo, eh, jaké riziko, jestliže mm, se nám to nebude dařit naplnit. Děkuji. Margareta Já rovněž děkuji Rovněž eh, jsem děčná za to, že jsme se mohli sejít v Kodani. Bylo to velice užitečné. A já rovněž naváži samozřejmě na biomasu, ale i na diskusi o klimatu, totiž to klimatická neutralizace. A mm, ty prognózy a výpočty týkající se emisí a propojování toho s biomasou. Já si myslím, že ten nástroj není oprávněn jako něco, co by mělo neutralizovat, tedy, že bych to řekla ohleduplně. Pokud bychom mohli mít dispozici více analýz na životní cyklus dopadu například eh, emisí od různých druhů skotu nebo krmiv a dále dalších zdrojů, rovněž eh, spalování dřeva a tak dále. Vy jste udělala kus fantastické práce v tom, jak se dokázala, s jak ceným zdrojem zde pracujeme na druhé straně se mi zdá, že to je přece jen trochu lehkomyslné to pouze spalovat tyto suroviny. Možná by bylo zajímavé mít eh, přesnější údaje v té oblasti toho vztahu. Myslím. A dále, bylo by užitečné propojit kritérium udržitelnosti biomasy s tím, jak máme, doufáme, že komise přijde s návrhem tady Děkuji, Corinne Lepage. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní ředitelce za prezentaci i za práci, kterou odvádí vaše agentura. Ráda bych se připojila k tomu, co říkal pan Leinen a pan Davis, co se týče toho hodnocení a jednotlivých politik. Já si myslím, že pokud chceme něčeho dosáhnout, tak je důležité, abychom předložili především ekonomické důvody. V té práci, kterou činíte, to hodnocení, to je nesmírně důležité. Pokud máme kvantitativní hodnocení nákladů a pokud srovnáme tedy eh, náklady spojené s řešením situace a s prevencí, tak eh, zcela Jistě je důležité se zaměřit na prevenci v oblasti životního prostředí. To je důležité právě i z hlediska finančního, rozpočtového a já si myslím, že takovou analýzu potřebujeme. A je to vaše práce, hodnocení, kterou můžeme takto využít. Otázka externalit. To je zcela jistě také v jádru naší práce, když hovoříme o různých daních za uhlík, diverzitě, vždy je to právě v kontextu externalit. A bohužel tady postupujeme velice pomalu, nicméně doufám, že vaše práce především v prvním, eh, příštím roce nám umožní také zohlednit eh, otázku učetnictví v oblasti surovin. Čili je důležité, abychom skutečně šlápli na plyn, abychom rychleji poskytli kvantitativní informace finanční informace, abychom lépe hodnotili návrhy, tedy i komise. Velice často naši kolegové, především z ekonomického výboru, eh, z toho špatně chápu, protože zajímají především ty ekonomické a finanční aspekty. Děkuji. Matias Rote. Naťukla jste kvalitu ovzduší a kolega Zeber rovněž hovořil o těch nejrůznějších kritériích. My totiž máme jednak silniční provoz, kde stále více aut jezdí na naftu, pak máme navíc ve standardech i ty dusičnany NOx. A ono se to zdá kontraproduktivní a mě by zajímalo, jak to probíhá, ta měření, jak se to rozvíjí a jak vaše agentura pohlíží na nejoptimálnější strategii do budoucna, protože ze, bude se to brzy muset přeskoumávat a my musíme jako legislátor, pokud chceme určit i normy, musíme k ním dodat i nástroje a mě by zajímal váš odhad situace. Děkuji, na rozpach. Děkuji. Já bych nejdříve ráda velice srdečně poděkovala za tak zajímavé zasedání a rovněž za vaše nasazení a to, jak k vaší práci přistupujete. To jsem velice ráda, že to takto vidím, ale podobně jako mý kolegové bych i já si přála vidět ještě více analýz. Mám tady zrovna někoho, kdo mi říká, dalo by se, že by Evropská unie i ve svém členském státě podnikla něco proti znečišťování ovzduší? Co můžeme dělat? Jak můžeme zakročit proti eh, továrnám, zejména ve východní Evropě, které pracují s nebezpečnými chemikáliemi? Jakým způsobem je možné je donutit, aby s tím něco dělali? Existují sankce nebo můžeme pouze neustále předkládat statistiky? Já bych eh, ráda doufala, že zakročit můžeme. A další otázka moje se týká poměřování kvality vody v mořích, ale i v řekách. Nakolik jsou znečištěny. To mi opravdu leží na srdci nejvíc. Děkuji. To je přece jenom pěkná řádka otázek a těšíme se na odpovědi. Já se pokusím, pane předsedající. Na samém začátku bych si dovolila říci, že odpady, kvalita ovzduší, kvalita vody, biodiverzita. To je vše přímo jádrem naší práce a my se snažíme opravdu um, klást členským státům výzvu takovou, aby se nesnažili pouze podávat zprávy, jak to dodržují, ale aby vyhověli svým občanům tím, aby e, se chovali stále lépe. A snažíme se už e, jakoby e, než se něco děje, bude dít, tak už si vyžád, jsme si vyžádali i hospodářskou analýzu um, ohledně znečišťování. Jedná se o obrovskou částku a rádi bychom měli i výbor eh, spotřebitelů, ale i jiné výbory které budou hovořit o tom, že si nemůžeme dovolit činit méně, naopak musíme se zasazovat více, nikoli pouze v provádění, ale právě v oblasti kvality ovzduší. A tady se chci na to soustředit. S tím, jak se rozvíjí vědní poznatky, tak si uvědomujeme, že se jedná právě o popílek, o jemné prachové částice, jiné částice, které se dostávají do organismu a to, pokud na, působí eh, s po spolu s ozonem, tak to je škodlivé nikoli pouze pro eh, lidi, ale rovněž i pro rostliny a eh, přírodu. S tím, jak modernizujeme eh, vše kolem sebe, tak musíme modernizovat i naše nástroje. Máme rozdíly zeměpisné. Nejde pouze o to pohlížet na Evropu jako na uniformní organismus musíme jinak se soustředovat na například eh, um, určité oblasti, určité regiony, velká města a tak dále. A já musím říci, že se nám se statistiky z různých evropských států spolupracuje velice dobře a zejména jsem ráda, že Eurostat souhlasil s tím, že nám dodá statistiky, které budou speciální, které nám umožní speciální modeling, které nám umožní soustředit se na to, jak působí znečování ovzduší v konurbacích, ve velkých městech, v oblastech, jež jsou tomu vystaveny nejvíce. To si myslím, k tomu dojde poměrně rychle. To už bude otázka příštího roku a tady máte naprostou pravdu, když se ptáte, jak chcete komunikovat s veřejností. Chceme zacházet dál, než pouze vydávat zprávy. A tato um, analýza, která bude reagovat na hustotu zalidnění, právě to umožní, že si lidé budou moci, ať už telefonicky, nebo na iPadu, nebo na obrazovce počítače, dívat nikoli pouze na informace ve skutečném čase, ale na kompozitní celkový obrázek těch kompozit, které, kterým jsou vystaveni. Rovněž uvažujeme o revitalizaci systému, který jinak je velice byrokratický. S tím, že zapojíme občanskou společnost i veřejnost v tom, aby i oni se mohli účastnit nějakým způsobem sestavování těch zpráv. A my už se nad tím zamýšlíme, snažíme se využívat například levných metod jako čidel, telefonu, tak, aby nás lidé mohli informovat o svých místních podmínkách. Čili eh, právě součástí té politiky sdílení informací je, že i naši občané mohou být částí toho obrazu a i dodavateli informací. Takže um, tento kontakt s veřejností bude stále intenzivnější. My to považujeme za svůj úkol zapojovat občany uh, do té bilaterální uh, konverzace nikoli um, jednostrané a využít i sociálních médií, společenských médií, tak, aby když někdo má starost o své prostředí, na to mohl mohl i nějak reagovat, něco s tím dělat. A já jsem velice ráda, že komise na to pohlíží právě z hlediska biodiverzity a už o tom uvažuje. Například máme určité mm, druhy eh, a právě ta občanská vědní aktivita bude eh, součástí toho. Například lidé budou moci podávat zprávy o neobvyklých eh, druzích, které se objevují v jejím okolí a to se může stát součástí bádání. Diskuse týkající se například klimatické neutrality, biomasy, využívání skládek a jiného odstraňování odpadků a vůbec otázka klimatických změn. A ještě mezi tím italský um, kolega. Ano, je to na seznamu, je to v té zprávě uh, to, o čem vy říkáte. Ale nechci říci tímto, že je to procházka růžovou zahradou. Ne, ale um, opravdové změny uh, hospodářské změny, zejména e, z hlediska energetické politiky, přesun směrem k plynu, se automaticky budou emise snižovat. Ty vlastně jsou přičítatelné hlavně energetické politice, ale my jsme svědky toho, že ten e, trend směrem dolů. 2,4%, to jsou naše odhady, je opravdu zatím nižší než ta křivka, která nás dovede k těm žádoucím úsporám. A máte pravdu, eh, když se tážete, jsme schopni tímto tempem dosáhnout těch 25%? Naše odpověď zní ano a pokud se vynasnažíme víc, pokud všechny země budou se snažit dodat více, tak jsme schopni dodat i více je to otázka, zda 25% je e, reálné, ale závisí to na tom, zda opravdu každá země rok e, co rok bude dodávat to, co má. A naše zatím poznatky, legislativní opatření a to, jak vidíme, jak se vše dostává do středu pozornosti, tak se přece jen zdá, že 25% je rozumná, rozumný předpoklad. To není překvapení. V té naší zprávě je analýza a já velice ráda tím projdu, pokud bude zájem. My jsme ji publikovali spolu, tedy já spolu s kolegy a tam je modelování kde i s určitým procentem nejistoty můžeme do roku 2020 považovat těch 25% za reálné. A nyní obchodování emisemi. Když budeme přecházet do další etapy, tak eh, budeme zvažovat i ten sektor, ta odvětví, kde se neobchoduje, tak přijde i na ta témata, o nichž hovoříte vy, například v zemědělství. Tam vidíme dramatické změny. Jsme svědky dramatických změn z hlediska emisí, jež, jimiž přispívá zemědělství. Ono to má eh, co dělat s cenami například hnojiv, fosilních paliv, ale tam se s tím pojí i otázka biodiverzity a vodních zdrojů. A po mnohých letech vidíme nyní, že snahy v jiných sektorech a v jiných sektorových politikách jsou, řekli bychom, eh, nevratné a nesporné, ale zároveň určitým způsobem plouživě eh, příznivé a vše přispívá k redukci eh, škod eh, vůči klimatu. Takže to vidíme, že i my z naší strany bychom měli určité záležitosti doporučovat, aby tyto trendy nezhynuly v zárodku, aby tedy byly podpořeny. Voda, vodní zdroje, tak kdy přeskakují trochu nakonec. Kvalita vody, ano, to je pro nás stále ještě veliký problém můžeme říci, že máme opravdu jak ty hnilobné eh, prvky, tak dusičnany a tak dále. Ale zároveň, když vidíme tu cestovní mapu užitkování zdrojů, tak právě voda tam nám pomůže šetření zdrojů a využívání zdrojů a mm, ten Nexus nám pomůže v tom, jak budeme uchovávat čistou vodu. Když vidíme, eh, kolik se dá ušetřit ve využití vody na jeho až 80%, takže tím, že budeme velice opatrní v tom, kolik vody do toho systému vkládáme, tak už to přinese výsledky. Hodně farmářů rovněž eh, sami eh, zavádí nové metody a proto celkové břemeno eh, se bude snižovat a jsme svědky už v některých jeho evropských zemích tohoto trendu. A nyní biodiverzita obecně. Máme určité otázky, zda tedy je možné zavést politiky, které eh, pak nebudou vůbec dosažitelné. Ale biodiverzita má takový ten skrytý aspekt, což je obnova, náklady na obnovu. A tam se v posouzení dopadu s tím nedostatečným způsobem počítá. Ehm, totiž srdcem eh, nějakého rozpočtového eh, nakládání s ekosystémy eh, je právě eh, to obnovování a tam je celá jasná sada určitých statistických kolonech a ty se neustále jakoby přepočítávají nebo přenášejí do jiných systémů a pak máte vlastně ty národní účty a pokud chceme pokročit o krok dál a doufám, že parlament i e, sám uzná, jak je užitečné jednak e, nějakým způsobem rozpočtování a i e, propočet těchto druhů činností tak bude velice obtížné um, hovořit o tom, že biodiverzita se nevyplácí, že by mohla zmizet. Um, ale musí se to velice důsledně všude zavést. A já si myslím, že možná bychom se snažili eh, být eh, přesvědčivější. Eh, voda, ovzduší i biodiverzita, že bychom tam měli mm, se zasazovat o takové komplexnější přístupy. A nyní biopaliva, biodiverzita, biomasa a ta uhlíková neutralita. Celkem se zdá poměrně eh, zřejmé, že když se začneme zabývat mm, podrobnostmi biomasy a zda může být uhlíkově neutrální a rovněž se myslíme nad tím, kde je generována ta biomasa, tak vlastně se vše eh, nakonec musí soustředit na um, ehm, spravodajství, na přesné údaje a jejich zdroje. A otázka, dá se vypracovat kritéria udržitelnosti biomasy? Odpověď zní ano, ale to by muselo e, obsahovat plná data, přístupná data, které e, druhy plodin se vyplácejí kde a tak dále. A to by museli všechny země stoprocentně se toho účastnit a spolupracovat. A bohužel politicky zatím nejsme na té etapě, aby se nám to dokázalo e, povést. A zatím nějaké globální odhady, například satelitní obrazy, nám nemohou poskytnout e, důvěru v tom, že bychom mohli ta kritéria nastavit tak, aby pak byla ověřitelná to je pro mě opravdové dilema mezi určitou akademickou, teoretickou diskusí na toto téma a tím, co se dá prakticky provést, kde by se muselo s každou zemí přesně dohodnout, jakým způsobem budeme posouvat generaci biomasy. Ale v rámci Evropy je to něco úplně jiného. Tady se to povést může a tady musíme využívat poznatky z využití půdy, změny ve využití půdy ale tady opravdu to máme lépe pod kontrolou. Zelená infrastruktura, jakým způsobem k tomu přistupujeme. A kdybychom například mohli zohlednit eh, tento aspekt v reformě společné zemědělské politiky, takže bychom řekli například, ano, pastviny ano, ale farmářům povolíme každých x let je zaorat. Takže tady by bylo velice důležité, jak tuto udržitelnost vlastně nastavit tedy mezinárodní diskuse a to si myslím, že by mnohé z vás zajímalo. Tady zatím bych si dovedla říct, že je potřeba více politické vůle, než budou určité programově nastavitelné nástroje k dispozici, abychom to mohli udělat eh, právě neutrální z hlediska klimatických změn. Což vlastně mě umožňuje, abych eh, přešla k tématu odpadu Eh, tak eh, já jsem ho tady slyšela určité problémy, které se týkají eh, implementace a implementační agentury, které se týkají implementace odpadové legislativy. Je tady spousta nejasností, právních nejasností při transpozici této legislativy a není zcela také jasné, jaké jsou přesně kompetence Eh, komise. A já musím říct, že ty problémy eskalují a byla jsem tedy v mnoha zemích, tak eh, eh, je tady celkem sedm problémů, o kterých je třeba mluvit. Je to ta nekonformita, nedostatečné investice, nedostatek kapacit někde dokonce, nepochopení jaký je rozdíl mezi eh, tříděním, eh, obnoveným užitím, recyklováním. Prostě tady je to skutečně, ten, ten, ty rozdíly mezi aspiracemi a schopnostmi eh, je plnit, to je obrovské. Také panuje dostat poměrně špatné pochopení toho, jaká je správná hierarchie v oblasti hospodaření s odpady. To se týká tedy vztahu obyvatelstva, vztahu eh, hospodaření s energií, využívání eh, půdy a pozemku a prostoru vůbec. Čili já bych možná obecně navrhla pro příští rok až dva, abychom eh, provedli sérii pilotních studií, abychom vůbec eh, dostali jakýsi obraz o tom, v jaké velikosti tady máme tyto problémy. Já si myslím, že mnoho z těch problémů lze využít praktickým a jednoduchým způsobem a bez nějaké velké námahy. Ale prostě vyžádá si to určitý čas, abychom země přesvědčili eh, lépe implementovat tuto Eh, hospodaření s odpady. Možná, že by to chtělo také určitou novou úroveň inspekce, kontroly. A pokud se týče kvality, já si myslím, že tady je možné si představit lepší zapojení a lepší participaci aktérů, jaké jsou města a podobně. Ale zcela jasné je, eh, v čem může být užitečná agentura v jednotlivých zemích přímo na místě ale já si myslím, že pokud se bude dobře spolupracovat, tak v průběhu několika příštích měsíců, řekněme 6 měsíců, eh, budeme eh, moci dosáhnout eh, rozumného pokroku, pokud se týče toho sedmého programu. Já myslím, že jsem tady odpověděla na mnoho věcí a možná, že na něco ne, takže to, na to mě prosím upozorněte, pane předsedo. Ano, děkuji vám. Samozřejmě to, co jste řekla, bylo eh, pro nás velice důležité. Zájem tady bude a bude to záviset hodně na vašich studiích a analýzách. Prostě eh, měli jsme tady celý ten balík eh, otázek, kvalita ovzduší, vod, Eh, odpadového hospodářství. Eh, velkým dalším problémem budou odpadové skládky v mnohých členských zemích a jejich monitorování a dozor a tak dále. Děkuji vám mnohokrát. Eh, ta delegace, která vás navštívila, byla velice spokojená s touto návštěvou a my doufáme, že budeme pokračovat ve vaší, tedy ve spolupráci s vámi a také věříme tedy v, té, v tu kapacitě a schopnosti vaší kozaňské agentury. Já vám děkuji za eh, spolupráci a podporu. Ano, uvidíme se příště. continuons l'ordre du jour. No, budeme pokračovat eh, v našem programu. Je to otázka provádění evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí v jednotlivých členských státech a dříve budeme hovořit o situaci v Řecku. Pan Skilakakis je přítomen. Ano, prosím, pan Skilakakis, máte slovo. Well, my uh, question is quite simple. Mám velice eh, jednoduchou eh, otázku. Eh, týká se to směrnice 41 a týká se to uzavírání stávajících skládek v Řecku. Je to poměrně akutní a velký problém termín pro zrušení eh, těchto nezákonných skládek byl konec června 2011 a jejich eh, rekultivace červen 2012. Komise konstatuje, že nebyly provedeny všechny potřebné kroky, eh, včetně mm, tedy obrátit se na soud. Má otázka je, jaký je status, jaký je stav implementace v Řecku, kolik skládek bylo uzavřeno a jaká je pravděpodobnost, že se další uzavřou do eh, tedy do daného termínu, a respektive, že budou v pořádku, že budou rekultivovány do června 2012. Děkuji. Mohu poprosit zástupce komise, aby odpověděli na tuto první otázku. Merci, madame le président. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Obdrželi jsme poslední zprávu řeckých úřadů 26. července a tato zpráva potvrzuje, že řecké úřady nesplnili termín, že tedy neuzavřeli vše do 30.6.2011. Podle řeckých úřadů je stále 82 nezákonných skládek, které jsou stále otevřené a bylo jich 361, čili bylo dosaženo velké snížení, nicméně nedosáhly plně svých cílů a řecké úřady slíbily, že vše dořeší do června v roce 2012. Sešli jsme se se zástupci 14.9. Eh, a právě v Řecku probíhá reforma na úrovni místní zastupitelství, takže tady je snaha vyčistit a uzavřít tyto skládky, nicméně absorpční míra příjmu evropských fondů je velice nízká, čili jsou tady finanční prostředky na rehabilitaci půdy, nicméně eh, to, ten poměr absorpční získávání těchto fondů je ve výši 68%, eh, čili Jeden z mandátů pracovní skupiny, která byla vytvořena, je pomoci řeckým úřadům, aby rychle využili evropské finanční zdroje, aby došlo k rehabilitaci těchto skládek. Komise vydala tiskovou zprávu 13.10.11.11.3 o prvním zasedání této pracovní skupiny a řeckých úřadů a dvakrát je tady odkaz na uh, nakládání s odpady eh, v pracovní skupině. To znamená, že tento případ o porušení je stále otevřen. Další fáze eh, bude, že to předáme soudu, ale v tuto chvíli se komise soustředí především na to, aby pracovní skupina zajistila co možná nejvíce evropských eh, fondů na to, aby došlo k uzavření těchto skládek a aby došlo k jejich navracení do původního stavu do června v příštím roce. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Orestos, který zastupuje našeho kolegu. Týká se to odpadu a implementace směrnice o odpadech v kampánii v Itálii, takže není přítomné. Dostáváme se k další otázce, kterou klade pane. Chris Davis a je to otázka programu Natura 2000 v Bulharsku. Děkuji. Já jsem nečekal, že během pěti minut se dostaneme k otázce číslo pět. Bulharsko. Kdo prosím zastupuje komisi? Tato otázka zazněla ve výboru asi před šesti měsíci a Tehdy jsme vás požádali, abyste se vrátili, takže děkuji, že jste se opět dostavili do našeho výboru, ale když jsme obdrželi poslední odpověď, tak jsme měli pocit, že i když komise věděla o daném problému, tak se nic moc nedělo. Ale došlo k určitému pokroku, takže já bych chtěl jenom přivítat tento pokrok. Chtěl bych poděkovat komisi za kroky, které přijala že dochází k naplňování zákona, ale chtěl bych také říci, že mezi současnou situací a možným soudním procesem soudního dvora proběhne ještě spousta času. Čili nechtěl bych odradit, nebo naopak chtěl bych povzbudit bulharskou vládu, aby ochránila patřičné oblasti a aby v podstatě omezila jakoukoliv eh, eh, činnost, která by mohla ohrozit tyto sídliště nebo tyto oblasti. Dobře, prosím komise odpověď. Děkuji. Ano, určitě došlo od minula k pokroku. Zhruba máme šest zón, kde byl problém eh, jejich mm, označení, jejich definice. A my mm, teď máme ještě dvě, je to Kalikra Rila. Eh, tady eh, to se netýká větrných elektráren Rila a Kaliakra tam jsme měli návštěvu z příslušného DG koncem srpna Ehm, máme řadu dokumentace z této návštěvy a pokud chcete, můžeme vám ji zasvat. A eh, omise koncem eh, září eh, poslala reakci. My dosud tedy nemáme hotovou hotovou odezvu, eh, protože chceme to vlastně všechno spojit dohromady, to znamená eh, územní řešení tohoto eh, území větrné farmy, golfářiště a tak dále. Čili my to chceme takto udělat a budeme na tom pracovat. Momentálně platí moratorium na budování dalších větrných elektráren je to v podstatě pozastaveno z řady příslušného ministerstva, ale pravděpodobně je tam eh, zatím nedostatek eh, kapacity. Čili my přesto eh, vidíme určitý pokrok a budeme pokračovat. Pokud se týče Rily, tak tady komise rozhodne příští týden Opět eh, my budeme eh, definovat, jaká je naše pozice, budeme informovat bulharskou stranu a potom budeme pokračovat. Eh, problém je v tom, že my se nyní musíme zaměřit na obě strany hranice, to znamená, my nyní se zabýváme bulharském a rumunském. V Rumunsku tady běží správní řízení kvůli stejnému problému. My jsme nejdříve tedy eh, vytvořili pracovní skupinu, která má za, za úkol to, aby oba nebo všechny členské státy, aby k ním byl rovný přístup a momentálně tady jsme dále eh, v, s Děkuji. Eh, Dobře, já jsem rád, že to eh, poněkud eh, tedy spojujete a já myslím, že ono je poměrně těžké eh, nějakým způsobem skrývat větrnou farmu, čili já si myslím, že tady musí být důvod jít s tím k soudu. My tady hovoříme o obrovských množstvích peněz a hovoříme o poměrně výrazném rozvoji Eh, větrných elektráren a hovoříme tedy o oblastech, které by měly být chráněnými územími. Čili eh, v podstatě, <clears throat> pokud tam byly tedy eh, zřízeny nějaké větrníky, mělo být, být v podstatě odstraněny, ale jak říkám, je, je to prostě otázka obrovského množství peněz a já musím být, mě musí zajímat tedy, jak komise bude postupovat odpověď. Tak eh, eh, je to momentálně docela hypotetické. Já eh, prostě musím říct, že momentálně jsou otevřené všechny možnosti. My se snažíme tady o dobrou přípravu a pokud tedy ten případ <clears throat> projde, bude procházet tím řízením, tak chceme být dobře připraveni. Ano, děkuji, to pomohlo. Děkuji, takže náš kolega se již dostavil, takže se budeme zabývat implementací směrnice o odpadech v kampánii v Itálii. Dobrá. Eh, to se týká nedávného formálního varování Itálii, které se týká implementace eh, rozsudku eh, v kampánii. Děkuji. Já se budu zabývat dvěmi aspekty které se týkají postupu na italské straně a pak otázka rovněž vlastně zněla, jak odhadujeme současnou situaci v kampánii, tedy z procedurálního hlediska. Eh, poslali jsme formální upozornění, my tomu říkáme formální upozornění dle 260 a už další etapa to už bude předvolání, soudní předvolání a kde se nacházíme v tom postupu. Italská strana má několik verzí návrhu plánu pro tu továrnu eh, zpracování odpadů v kampání, to už bylo v úředním věstníku publikováno, ale je to stále ještě pouze návrh, nic více. A v současné době to prochází strategickým posu- posuzovacím řízením a možná do konce roku bude tento projekt schválen do konce roku. Z našeho hlediska tedy si jedná o návrh, protože nebyl schválen a jelikož nedošlo ke schválení, tak nemůžeme zatím žádným konkrétním způsobem přispět. Tak to, to vypadá z hlediska italské vlády. A jak to vidí komise? Jelikož jsme vyslali eh, tu formální upozornění eh, dle 260, tak to samozřejmě znamená, že nejsme spokojeni. Sice to jde správným směrem, ten návrh, který, se kterým jsme se seznámili, jakmile eh, ten plán bude proveden, tak to bude v souladu s unijními předpisy, ale bohužel na této etapě se zatím nenacházíme. Uh, u té skládky jde o to, abychom zastavili vytváření odpadků, abychom podpořili třídění, nový um, Eh, teda samozprávy, nová samozpráva se snaží zvýšit míru třídění, ale bohužel to zatím není. V Salerně se zatím pouze eh, testuje eh, třídí, zpracování třídění koptebů 9 se má teprve postavit. Spalovna v Salerno má začít má být uvezena do provozu až v roce 2014, takže to je ještě dost dlouho a dodatečné kapacity skladek to je vágní a pak eh, to um, nechvalné, um, ty, ty hromady hory odpadů, je, jsou to tuny a není jasné, kdy začne spalovna fungovat. Itálie nám hovoří, že je to 2014, ale to se teprve uvidí. Takže velký problém z našeho pohledu je, uh, nedostatek chybějící řešení, skutečná, reálná řešení. Nezapomínejme, že každý den v kampani dochází ke vzniku 7200 tun odpadů. Je to eh, jeden z největších ukazatelů v Itálii a my spolupracujeme se všemi úrovněmi italské evropských orgánů. Můj kolega se s nimi pravidelně schází, snažíme se je tlačit, aby něco dělali, eh, aby šli správnou cestou, ale bohužel to vypadá takto. Eh, jakmile bude tedy schválen ten business plán, tak už začne eh, se něco snad posouvat kupředu, ale zatím jsou odpadky na ulicích, teda už téměř. Doufáme, že se učiní vše, aby do toho, k tomu nedošlo. Děkuji. Kadenbach, vous avez deux questions. Paní Kadenbach má dvě otázky k programu Natura 2000. We start with Natura 2000. Já bych eh, začala eh, s transparentností Natury 2000. A je jediným členským zeměm, který eh, nedal online svoje data k do tohoto prohlížeče European Natura 2000. Eh, my k tomu máme tedy směrnici 2003 lomeno 4 o eh, veřejném přístupu k těmto informacím. Ehm, otázka je, zda to komise kvalifikuje jako nedodržení této směrnice. Ano, to může být eh, určité porušení směrnice o transparentnosti. Byly zde dva členské země, které byly proti zveřejňování těchto dat a eh, druhou členskou zemí byla Velká Británie, ovšem Velká Británie ustoupila, takže ehm, Rakousko je jediným takovým černým eh, tmavým místem na této mapě. My jsme měli dohodu s rakouskými úřady, že se něco s tím stane do konce Eh, září, ale pokud vím, tak je tady určité, určitý odpor ze strany dvou eh, spolkových zemí, takže eh, ty to zatím blokují. Ale my si myslíme, že ta směrnice o transparentnosti 2003-4 no, skutečně bude vyžadovat zveřejnění těchto dat. Je zde článek 7 odstavec 2b, který se týká aktivní diseminace plánu a programů. Z právního hlediska to není úplně jasné, jestli můžeme použít tuto povinnost, ale my určitě se snažíme přimět rakouské úřady k tomu, aby tyto informace zveřejnili. Je to otázka eh, politického hlediska a my budeme potřebovat ještě také vyjasnit tyto právní aspekty této směrnice. Já jsem také už řekl, že my jsme zastánci eh, větší transparentnosti u ekologických informací a eh, komise eh, určitě bude přicházet s dalšími myšlenkami k transparentnosti, takže ten problém Natura 2000 určitě bude dobré vyřešit co nejdříve. Ano, my věříme, že Eh, to možná lepší. Implementace Natury 2000 eh, není v Rakousku dokončena a podle aktualizovaného seznamu rezerv, eh, respektive chráněných území pro určité druhy, stále je třeba nejméně pět takových habitatů v alpské oblasti a deset pro jednotlivé eh, druhy eh, zavést. Eh, samozřejmě, že bylo zavedeno správní řízení s Rakouskem 11.3.2008, ale bylo stašeno. Takže jak to bude dále? Takže dá se říci, že Eh, tady eh, bývá ještě hodně eh, práce. Ekologická legislativa musí také brát v úvahu vědecké argumenty. A my, když jsme tehdy zahájili správní řízení proti Rakousku, tak jsme si uvědomili, že, nebo respektive mysleli jsme si, že máme dobré argumenty, ale u soudu jsme si potom uvědomili, že tomu tak není Rakousko přilákalo naši pozornost eh, proto, že eh, počet eh, zatím nevymezených území, ochranných území, je větší v Rakousku než jinde. Ale tady je problém v tom, že je třeba jasně říci, jaká velikost tam musí být vymezená a my jsme byli nuceni stáhnout naši žalobu k soudu, poněvadž jsme neměli v těchto kvantitativních věcech jasno ale jakmile budeme mít eh, jasné a nezvratné vědecké argumenty, můžeme se eh, k soudnímu řešení vrátit. Dá se říci, že eh, soud, soud je velice náročný, velice tedy trvá na důkladném zdůvodnění, důkladných důkazech. Je to, my jsme měli podobnou zkušenost i ve španělském případě. A důvod, proč tento případ zatím eh, nebyl obnoven, tak eh, je to, protože my opravdu potřebujeme mít lepší argumenty, než máme dosud. Eh, otázka, můžete nám dát zhruba harmonogram? To je otázka kolegů, pro kolegy, kteří se zabývají tímto případem. Já předpokládám, že to bude v první polovině roku 2012, Nemůžu to blíže specifikovat. Skutečně potřebujeme jasné argumenty pro jednotlivé eh, druhy a jednotlivé lokality je možné, eh, že byste informovali parlament a tento výbor, tak abychom nemuseli co půl roku znášet otázky. Odpověď určitě ano. Ano, děkuji. Tak tímto jsme, myslím, ukončili tento bod. Prosím, abychom postoupili k dalšímu bodu, což je omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěr vozidla. Takže je tady pan Tmaverej za komisi. Byl byste tak laskav a mohl nám vysvětlit, o co se jedná? Dobrá. Yes, good afternoon. Um, in fact, I'm representing Thomas Ano, dobrý den. Já se jmenuji vlastně Phil François, já tady reprezentuji Tomase Farhej. Chtěl jsem nejdříve poděkovat za pozvání abychom tedy mohli prezentovat první zprávu komise o e, provádění a přeskumu té směrnice o barvách, tak se jí tedy říká, byla přijata 27. května letošního roku. Na začátku své prezentace bych rád připomněl, o co v té směrnici jde. Směrnice o e, barvách má smyslem této směrnice je omezení eh, emisí těkavých organických sloučenin, protože určité barvy, laky a výrobky pro opravy nátěru eh, vozitel je právě obsahují a eh, tím, že ty látky se do ovzduší uvolňují, tak to přispívá například ke zvyšování ozonu, který je tedy zavěšen nízkou země a Máme e, rovněž směrnici NEC, která e, stanovuje e, směrnice, stanovuje level určitá závazná maxima pro VOC a to jsou vlastně všechny produkty, jež obsahují organická rozpouštědla a tato směrnice měla mít doplňující účinek na úrovni členských států. Tematická strategie k znečišťování ovzduší z roku 2005 eh, vyzněla v tom smyslu, že emise VOC musí být pod úrovní roku 2000, aby bylo dosaženo um, prozatímních cílů, um, které zatím tedy jsou určeny pro rok 2020 a zatím celkový odhad hovoří o tom, že by se k tomu mělo přistoupit tím, že budeme provádět stávající aký a právě ta změnice o barvách tady sehrává klíčovou úlohu. Eh, podle této směrnice jsou e, přípustné barvy e, k tržnímu oběhu pouze splňují určitá maxima od 1. ledna 2007 a v druhé fázi už máme přísnější maxima, ta budou platná, teda už jsou platná od 1. ledna 2010, je tam rovněž povinné etiketování s uvedením obsahu. První zpráva ze strany členských států k monitorovacímu programu měla být dodána do eh, roku 2008 a to bylo období do konce roku 2007, to byla směrnice ve velice raném stádiu a závěry k této implementaci mohou být považovány pouze za um, prozatímní nebo neúplné. Dodržování e, směrnice bylo kontrolováno inspekcemi, terénními návštěvami Avšak některé členské státy zaostávaly, neměly vlastné kontrolní programy a komise vybízela ke sdílení zkušeností doporučených postupů mezi členskými státy. Další informace o provádění této směrnice byla zhromážděna v roce 2000 10, tedy zprávy z rok 2010 dodány do léta 2011. My to zhrneme a vše bude k dispozici v polovině roku 2012. Eh, přeskum ehm, této směrnici. Tam je článek číslo 9, který volá po tomto přektumu a potenciál snižování právě eh, emisí VOC z hlediska naplňování cílu eh, ochrany ovzduší. A v období 2008-2009 jsme provedli takové řízení, konzultaci, kde jsme se zamýšleli nad různými způsoby zavádění těchto přísnějších limitů, případně změny chování. Zjistili jsme však, že úprava, právní úprava tak širokého sortimentu produktů by přišla s pouze malými sníženími ovzduší, eh, vysokým, vysokou administrativní zátěží, bylo by to drahé a výsledky by byly mizivé, takže komise došla k závěru, že eh, změna rozsahu této směrnice zatím není oprávněna. My však ještě jednou posoudíme tuto otázku v roce 2013, kdy bude znovu posouzena celá strategie. Tam bude komise ještě jednou posuzovat eh, cíle, eh, střednědobé cíle eh, v ochraně životního prostředí, látkách a zkusí přijít strategii, která bude nákladově nejefektivnější a nejvhodnější. La parole, je crois. Děkuji, paní Koninetena. Příštímu bodu, dobře, má někdo nějaký dotaz k tomuto bodu? Pan Zanony? Grazie, presidente. Jo, leto anche la... Mnohokrát, paní předsedkyně, přečetl jsem si tuto zprávu Podíval jsem se na několik bodů a byl bych rád, pokud byste mi to mohl vysvětlit. Přečetl jsem si, že co se týče kontrol ze strany členských států v rámci jejich území, tak tam probíhají inspekce jednak producentů, dovozců, maloobchodníků a je tady rozdíl v úrovni 0 až 150, čili zase, že tady je velký rozdíl, co se týče počtu kontrol ze strany členských států při naplňování této směrnice. Já věřím, že to vytváří velkou překážku, co se týče přijetí této legislativy a bohužel to je problém, eh, který máme v případě i naplňování jiných evropských směrnic. Já bych eh, byla rád, pokud bychom mohli vytvořit nějaký jednotný systém, co se týče interních kontrol, především vzhledem k těmto velkým rozdílům, ke kterým došlo. Když se dívám na text této zprávy, tak jsem nemohl najít eh, tabulku, kde by byly uvedeny ty kontroly v jednotlivých členských státech, čili tabulku, kde by byly jednotlivé členské státy a počet kontrol, které byly provedeny. Já si myslím, že tento dokument by byl užitečnější, pokud by obsahoval takovéto informace, aby bylo jasné, kdo provedl a kdo neprovedl dané inspekce. Pak eh, si dál ve zprávě můžeme přečíst, že hlavním problémem při naplňování směrnice je nedostatek administrativních zdrojů, které by se zabývaly prováděním těchto inspekcí. Pokud tedy máme takovouto směrnici, tak jsem si říkal, zda bychom neměli eh, zajistit nějaké finanční prostředky, nějakou pomoc členským státům, protože pokud eh, chybí finanční zdroje, tak tato směrnice v některých zemích prostě nebude vůbec implementována. Další dotaz Dovolte mi, abych se nyní zaměřil na jeden konkrétní problém. Ve vaší zprávě jste zjistili, že hlavní snížení v případě těch těkavých organických sloučenin na jejich emisí by bylo možné, pokud by tyto produkty byly odstraněny z deodorantů a anti a prostředků proti pocení. Čili zdá se, že tady není ovšem určitý konsenzus na straně spotřebitelů, pokud se na to podíváme z hlediska ochrany životního prostředí, kvality ovzduší, musíme se dostat nad rámec pouze nějakého koncenzu. Po dvou letech všichni používají kontejnery, kde se sbírají plasty, kontejnery na textil a tak dále. Takže já bych byl rád, pokud byste mohli věnovat také pozornost této problematice, protože já si myslím, že by to neměl být problém. Když se podíváme na posílení stávajících inspekcí, tak máte pravdu, že je zapotřebí posílit a zvýšit počet těchto inspekcí a to je také v závěru této zprávy. Hovoříte, že to je stále slabina. Říkám si, zda byste neměli říct něco důležitějšího. Děkuji. Ještě nějaký další kolega? žádá o slovo, takže předám slovo komisi, aby mohla zareagovat. Prosím. Děkuji mnohokrát. Co se týče implementace a rozdílu, co se týče počtu jednotlivých inspekcí, kontrol, tak myslím si, že to bylo provedeno, když jsme začali implementovat tuto situaci. Byly to informace, které jsme obdrželi od členských států v roce 2007. Chtěl bych jenom připomenout, že tato směrnice byla přijata v roce 2004 a vstoupila v platnost eh, v roce 2007. Ano, povšimli jsme si těchto rozdílů a z tohoto důvodu jsem říkal, že musíme učinit další kroky, musíme zajistit výměnu dobrých praktik, eh, také zajistit eh, naplňování schody v rámci členských států, abychom snížili dané rozdíly a abychom zajistili nezbytné kontroly. Ale byl bych tady opatrnější. Možná v těch závěrech by bylo tady předčasné toto tvrdit. Té první zprávě teď v tuto chvíli skutečně analyzujeme informace, které jsme obdrželi za rok 2010 a z těchto informací bychom měli získat mnohem lepší představu, jaký je stav eh, implementace také v případě eh, kontroly schody. Také nedostatečné administrativní zdroje, zcela jistě se na tuto problematiku podíváme na základě těch nových informací, které jsme obdrželi v letošním roce. Co se týče přeskumu a různých eh, alternativ možností rozšíření působnosti, máme tady kategorii deodorantů, a sprejů máme snižovat emise nebo potenciálně snižovat emise CO2 a v této zprávě je také řečeno, také ve studii, která byla provedena, že nemáme dostatek informací, co se týče chování spotřebitelů. Je tady určité riziko, pokud zakážeme tyto produkty, že spotřebitelé se přeorientují na jiné produkty, které naopak obsahují ještě více těkavých organických sloučenin, čili jsou tady obavy, co se týče chování spotřebitelů a to je opět věc, kde musíme mít více informací, než se rozhodneme pro nějaký zákaz těchto produktů, čili za to bude nebo nebude dobré opatření. A poslední věc, musíme se podívat na širší kontext přeskumu politiky v oblasti znečištění ovzduší a přidružené legislativy. V širším kontextu se musíme zaměřit eh, na otázky nákladů a jak tedy snížit určité výdaje a náklady v oblasti kontroly eh, zajištění lepšího ovzduší. Děkuji mnohokrát a tím se dostáváme k poslednímu bodu našeho programu. Naše kolegové, kteří je připravili tento bod, bohužel nejsou přítomni, takže eh, jenom schrnu, o co se jedná. Nedávný problém, eh, který vznikl v, eh, z E. coli v případě některých potravin, poukázal na slabiny našeho systému. Otázka tedy zní, jak se tedy poučit z tohoto případu, a co dělat, jak vlastně lépe identifikovat eh, danou situaci a také tedy nás zajímá, jaké závěry z to, eh, jste z toho vyvodili. Takže pan Ladislav Miko ještě, myslím, nedorazil, ale možná Pan Ryan by nás mohl informovat k tomuto bodu. Také ještě kolegyně Akonis také chce něco zeptat a pochopitelně i ostatní. Pokud máte nějaký dotaz, můžete se zeptat. Takže pan Ryan, pan Van Dyk, ráda vám předám slovo, prosím. Uh, děkuji. John Ryan z agentury veřejné zdraví eh, z generálního ředitelství Sanko. Já bych si dovolil tady říci, že z hlediska zdraví veřejnosti se komise snaží poučit eh, a vzít si ty nejdůležitější poznatky eh, z té epidemie E. coli. Zejména, že máme v úmyslu pár legislativních iniciativ, abychom celkově reformovali legislativu v oblasti přenosných chorob, zejména, že už finalizujeme ten právní tvar a čeká se, že jej komise přijme v prosinci letošního roku v podstatě lze říci, že tento legislativní návrh vezme v úvahu vytvoření Evropského střediska pro eh, kontrolu a předcházení eh, nemocem, jež bylo vytvořeno 2004 po té legislativě o eh, nemocích nekaživých, která vznikla v roce 2008, takže musíme chorob, abychom prostě vzali v úvahu v té legislativě to středisko a dále máme rovněž mezinárodní smlouvu, kterou přijala Světová organizace pro zdraví. Ta vstoupila v platnost v roce 2005 a tam každý členský stát je stranou zatím zvlášť a my se budeme snažit vše zintegrovat a tu mezinárodní legislativu v oblasti veřejného zdraví budeme integrovat do komunitárního aky, tak aby se stála závazná pro všechny. Za třetí budeme se snažit poučit se a všem předat poznatky z H1N1 z roku 2009. Pro komisi byla vypracována v tomto roce zpráva a my se snažíme z toho, co se tehdy dělo, poučit a vše integrovat, právě včetně těch výbuchů epidemie E. coli, tak k níž dostalo letos E. coli. Snažíme se spolupracovat jednak s orgány týkajícím se bezpečnosti potravin, jednak veterinářskými úřady, ještě v průběhu letošního roku na tom, co je to nejpodstatnější v oblasti E. coli co musíme vzít v úvahu. Samozřejmě budeme informovat ECDC i EFSU, abychom se ujistili, že ten obrázek je opravdu komplexní, úplný a všechny tyto prvky pak budou zapracovány i do toho legislativního návrhu, který budeme, na kterém pracujeme který předložíme do konce letošního roku komisi a doufáme, že celá tato moderní legislativa posílí připravenost to, že budeme lépe připraveni na případné takovéto hrozby za druhé. Vyhodnocování rizik i monitoring eh, těchto um, chorob bude snažší a systematický. Pak bude ještě i výbor pro uh, zdravotní bezpečnost a nakonec koordinace komunikace s veřejností, eh, dojde-li eh, k takovému incidentu, tedy vše, co jsme, eh, čeho jsme byli svědky u AH1N1, u E. coli, vše co víme v rámci Evropské agentury pro kontrolu chorob a tak dále by mělo posílit eh, naši připravenost. A rovněž se snažíme společně vést eh, pořizování těch eh, vakcín, Čili legislativa bude upravena a vše proběhne do konce letošního roku. A nyní, pokud budete souhlasit, eh, předám slovo panu Miko, který se právě dostavil. Děkuji. Thank you, Madam Chair, and apologies. Děkuji vám, paní předsedající, a já eh, jsem bohužel eh, dostal informaci, že jsem tady měl být až o nějakých 15 minut později. Jsme trošku v předstihu, takže prosím se neznepokojte. Okay, let me... Dobře, dovolte, abych vám poskytl informace o eh, té epidemii a možná několik komentářů o poučení z tohoto vývoje z hlediska bezpečnosti potravin. Tak nejdříve statistiky. Eh, máme 3910 eh, případů E. coli eh, v Evropské unii, Norsku a Švýcarsku a 782 byly komplikované tedy tou, eh, tím, s tím, tím syndromem a dalšími příznaky selhání ledvin. Zhruba máme 46 mrtvých Eh, většina v Německu a příslušná organizace, která se tím eh, zabývala, eh, odhaduje, že zhruba 812 milionů eur dosáhly ztráty výrobců zeleniny v prvních dvou týdnech. Následovaly zákazy vývozu potravin do několika zemí, včetně Ruska, a to jsou další škády, škody 106 pardon, 600 milionů eur. Dále, eh, Evropská unie poskytla 210 milionů eur eh, nouzové pomoci plus eh, dalších 15 milionů specifické pomoci plus 75 milionů, které byly poskytnuty ve spolupráci s členskými zeměmi v následujících dvou letech. Kooperace mezi manažery rizikových situací Eh, několika evropských eh, agentur byly efektivní, příslušné sítě byly okamžitě aktivovány a koordinační schůzky se okamžitě začaly konat eh, za účasti všech národních a veřejných orgánů do, dozírajících na veřejné zdraví. Komise reagovala na tuto krizi a zejména tedy sledovala Eh, fungování Úřadu pro bezpečnost potravy a dalšími veřejnými orgány. Situaci jsme eh, koordinovali, monitorovali, koordinovali jsme eh, komunikaci k expertům a tak dále a snažili jsme se komunikovat, co je známo o e, střediscích e, nákazy. EFSA je e, známá pro svou rychlou reakci. Měli jsme velice aktivní spolupráci ze strany členských zemí, zejména při vysledování možných zdrojů nákazy. Hned, jakmile došlo k identifikaci k tohoto zdroju. Zjistili jsme eh, vazbu na Egypt a komise se rozhodla stáhnout a zničit veškeré nebezpečné zboží. Také jsme eh, dočasně eh, zakázali v platnosti 6. června 2011 Eh, zákaz dovozu zrní a obilí a fazolí z Egypta. Komise nicméně zrušila zrušila tento zákaz na čerstvé, čerstvou zeleninu, poněvadž po misi jsme zjistili, eh, že eh, zde nebezpečí nehrozí. Ovšem osiva a semena jsou nadále zakázána, poněvadž Egypt nás neujistil o bezpečnosti těchto potravin. Zatím eh, jsme eh, rozhodli eh, tento zákaz z konce října prodloužit až do konce roku. Pokud se týče poučení z této krize, je samozřejmě, že nějaké poučení musí být z hlediska lidského zdraví. Eh, revize a další zlepšení evropské odezvy na takovéto situace eh, se bude odehrávat v druhé polovině listopadu. Eh, Měli by se setkat společně veterinářští a e, zdravotní e, šéfové těchto organizací ve spolupráci e, s orgány dbající o veřejné zdraví. My samozřejmě už máme určitou představu, co by se mělo dělat. Je jasné, že by se neměly Eh, uspěchaně šířit eh, na veřejnost informace o předpokládně avšak neověřených zdrojích nákazy. Nebylo by vhodné, aby se eh, také zastrašili, zastrašili orgány v tom, jaká opatření mají a nemají brát, tedy činit. Komise byla s členskými zeměmi debatovat o možných způsobech posílení eh, rámce pro evropskou koordinaci, připravenost a reakci na krize a také v oblasti veřejné zdraví a bezpečnosti potravin, tak aby naše rychlá reakce byla v budoucnosti hodnější. Domníváme se také, že je možno zlepšit komunikaci zejména z lokální na centrální úroveň. Také jsme požádali agenturu EFSA, aby nám poskytla eh, vědecké stanovisko k možných, eh, tedy k možnostem zmírňování těchto eh, nebezpečí z osiv a klíčků. Takže to bude později předmětem možná legislativních iniciativ. Dále se snažíme harmonizovat eh, a vyměňovat si informací o databázích, o patogenech eh, z příslušných eh, laboratoří EFSI a ECDC. E Také uvažujeme specifická školení pro zlepšení bezpečnosti potravin což jsou programy, které běžně děláme, ale chceme nyní spojit ty aspekty bezpečnosti potravin a veřejného zdraví, protože ukázalo se, že tato vazba je velice důležitá a je třeba ji zlepšit. Tolik ve stručnosti naše zpráva a já samozřejmě si rád vyslechnu vaše komentáře k této problematice. Děkuji vám. Děkuji, paní Okuny, prosím. Merci, madame Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Chtěla bych poděkovat za tyto informace, které jsou velice zajímavé. Děláme si lepší představu, jak se šíří tato nákaza a pochopitelně tato situace byla velice vážná. Mám několik jednoduchých otázek. Na úvodu jste říkali, že používáme a máme také vědecké informace o tom, abychom snížili riziko a rizika, co se týče těch eh, osiv. Ta osiva jsou zakázaná v Evropě a to odpovídá eh, nařízení o biopotravinách. Otázka zní, zda v tom postupu produkce těchto bio, eh, toho biozrna, oproti konvenční výrobě. Zda na základě toho, této odlišné produkce můžete vysvětlit vznik E. coli. Jestli jsou tady nějaké postupy v rámci výroby, jestli jsou tady nějaké ohrožené procesy, které by mohly vést ke kontaminaci. Jinými slovy, zda jsme provedli nějakou studii v tomto smyslu. Druhá otázka. Měli jsme tři v podstatě oblasti kontaminace. Jednalo se o tři eh, domácnosti v Abur, Lille a ještě v další oblasti. Opět eh, tady snad bylo znečištění, které přicházelo z Řecka. Jednalo se o hamburger nebo nějaké mleté maso, které bylo zdrojem té nákazy a mě by zajímalo, zda tento hamburger byl skutečně zdrojem této kontaminace a pokud ano, tak by mě zajímalo, zda jsme o krok dál, co se týče analýzy bakterie a zda jsme schopni vysledovat dané bakterie v případě těchto potravin. Děkuji a nyní pan Schnellhardt. Děkuji eh, za tuto zprávu komise. Myslím, že je to zpráva uspokojivá a parlament, respektive eh, parlament už eh, se shodl na rezoluci a také jsme zde formulovali své otázky. To je dobře a prvním takovým závěrem je to, že eh, náš systém včasného varování v Evropské unii je v podstatě velice dobrý. Nicméně otázka eh, mé předřečnice, tak eh, ta je samozřejmě závažná. Mm, objevují se nám infekce v oblastech, kde jsme si mysleli, že se nic nemůže stát. To znamená, otázka je tato. Jestliže máme jasnou představu, o nebezpečí, tak plánuje komise právě na ty identifikované oblasti eh, zauvalit přísnější kontroly nebo něco podobného, tak to je jedna otázka, ale já si myslím, že ještě důležitější je, abychom ve veřejném eh, jak si na veřejnost, směrem k veřejnosti, eh, s tím zakázali obezřetněji, poněvadž taková ta ta, ta panika, která se eh, dokáže šířit médií a tato ztráta přes 800 milionů na tržbách, tak to skutečně eh, tady to je opravdu problém politický. Eh, odborníci se s tím vypořádali velice dobře, ale my bychom se měli více, eh, více působit na politickou sféru v členských zemích, aby méně populistickými způsoby se stavěli k věcím, věcem, které jsou opravdu nebezpečné. A pokud opravdu máme vědecké poznatky pevné, tak eh, aby se s tím pracovalo lépe. Jinak si myslím, že Eh, návrh je dobrý, to znamená to eh, posílení legislativy u eh, nakažlivých chorob. Pokud se týče injekcí, chcete to, aby výzkum měl vždycky nějaký náskok, což by bylo velice drahé, nebo spíše tedy ten praktičtější Eh, vývoj. Čili tady eh, skutečně my jsme měli velice hodně kritiky tím, že se u toho H1N1 vyrobila spousta eh, očkovacích látek a potom se museli ničit, páče nikdo nepotřeboval. Čili tady toto je, myslím, možná do budoucna řídit LEP. Děkuji, pan Zanany. Mi anch'io al problema del biologico. Ehm, questo avvenimento ha sicuramente Máme tady problém s biologickými produkty. Tyto události nám určitě vrhly stín na ekologickou ekologické, tedy potraviny. Já rovněž jsem hovořil se spotřebiteli a stále ještě jsou zde pochybnosti, což samozřejmě škodí ekologickému zemědělství, které je pro nás důležité, protože ono přece přispívá v, k menšímu znečišťování přírody, k snižování pesticidů, umělých hnojiv, ke kvalitnějšímu ovzduší, k menším dopadům na um, klimatické změny. Tedy mě by zajímalo, zda máte k dispozici údaje, jakým způsobem se vše odrazilo na ekologickém zemědělství. Zda tedy dochází ke snižování jeho podílu. A co dělá komise proto, aby zamezila, aby se postavila proti případným dlouhodobým změnám či škodám. Provedli jste i určité šetření mezi spotřebiteli, budete se zabývat případným rozpilováním pochybností spotřebitelů vůči ECO? Kony chce ještě něco doplnit? Děkuji. Ano, jenom abych se vyslovila k tomu, co říkal pan kolega. Je tady ještě další aspekt, který se týká krize eh, v kontextu E. coli. A je to otázka řízení krize. Některé sektory velice trpěli, že tam nebylo žádné předvídání, nebyla tam žádná koordinace a často podniky, zemědělské podniky, byly skutečně traumatizovány, měly veliké ekonomické finanční škody, čili eh, v podstatě nevíme, jak se chovat v případě šíření toho, těchto zárodků. Čili i v této doméně jednak je to otázka veřejného zdraví a bezpečnosti potravin, ochrany spotřebitele, ale také na druhé straně jak řídit takovouto krizi, abychom mohli podpořit naše aktivity, které potřebujeme. Děkuji. Euh, euh, Dobře, pane řediteli, mohl byste prosím odpovědět eh, přesně na dvě otázky paní Kony, které jsou možná trochu odlišné. Čili jednak, jak zajistit eh, ten princip předčasného varování a také ty krizové situace, když vzniknou, to je jedna věc. A druhá věc se týká samotného řízení krize a možná takové vyváženější reagování v případě našich zemědělských podniků a je to otázka také nejistoty, ve které se nacházíme, jakmile vznikne tento incident a když máme oběti. Pochopitelně je to citlivá situace, to si všichni uvědomujeme. Mohl byste nás eh, tedy ještě lépe informovat k těmto otázkám? <clears throat> Děkuji. Uh, Děkuji. Nejdříve musím sdělit, že jsme vlastně teprve v průběhu na určité etapě tohoto vyhodnocování a všechny dodatečné nutné informace ze strany EFSI a zkušenosti eh, příslušných veterinárních i zdravotních úřadů z členských států stále ještě chybí. Takže to, co mohu prezentovat, nebude konečnou odpovědí a to ani jednoduše nejde, protože stále ještě ta zjištění, ta ponaučení, to ještě stále nebylo eh, finalizováno. A Jedna věc, kterou chci všem připomenout, že nákazy E. coli se e, konají každoročně. Existují stovky případů všude v Evropě, ale rozlišujme to od velice konkrétní nebezpečné situace, nebezpečné varianty, ale nezapomínejme, že E. coli tady je a bude ale e, musím říci, že tady šlo o jiný E, typ bakterie, která je mimo tento kontext, takže tady um, tyto dva incidenty jsou nezávislé na těch ostatních a nesmíme to směšovat. A nyní otázka ekologického zemědělství a zda je bezpečné, zda se mu máme věnovat. I zde záležitost stále ještě analyzujeme, ale musím poznamenat a zejména v otázce těch osiv z Egypta, tady je možnost, že se tím můžeme zabývat totiž v tom smyslu, že osiva, která nebyla určena nebo semena pro lidskou spotřebu, možná mohla být použita k výrobě klíčku. Takže na to se musíme podívat. Nejde tady ani tak o otázku, zda se jedná o ekologické či jiné zemědělství, ale spíš o to, že si musíme být stoprocentně jisti, že nebude k takovéto záměně docházet. Jedná se spíš o kontrolu všeho v tom řetězci, včetně eh, těch eh, semen pro klíčky, která musíme zkontrolovat a eh, středisko pro řízení krize. Tady souhlasím se všemi z vás, kteří hovoří o tom, jak je to eh, klíčová záležitost a jak důležitá. Ale aniž bych měl v rukou řádnou analýzu, tak nemohu říci, co se osvědčí lépe, či co budeme dělat jinak. Tak, jak už jsem řekl, Stávalo se, že byly zveřejňovány i informace, které nebyly úplné, případné jim mě nedoprovázela vědecká analýza. Tomu musíme zamezit. Musíme ještě jednou určit, jak v těchto případech reagovat správně. Problém spočívá v tom, že úloha komise začíná určitým momentem a my musíme sledovat to, co se děje v určitém členském státě. Takže to připomínám. Takže sečteno, potrženo, potřebujeme eh, více informací, potřebujeme ty analýzy dokončit, abychom byli schopni jasně říci, která po naučení zde budou do budoucna platit. Já se přesto obrátím na své kolegy, aby reagovali na některé konkrétní otázky v oblasti zdraví, veřejného zdraví. Tedy z hlediska řízení rizik a veřejného zdraví zde mohu říci, že ten incident, ta nákaza E. coli letošní byla eh, první, kdy se sešli kolegové odpovědný za veřejné zdraví s kolegy odpovědnými za bezpečnost potravin. Takže tyto dva výbory měly každodenní um, audiokonference, uh, čili neustále byli v kontaktu, hovořili o dopadech jednak z hlediska veřejného zdraví, čili statistické informace, které dostávají z hlediska zdraví našich občanů a rovněž, jaké kroky by mohly být podniknuty, například v oblasti oblasti léčby eh, občanů, u nich lhaly ledviny, případně eh, dotazníky mezi pacienty byly rozdávány, abychom se dověděli více o zdroji nákazy a rovněž jsme se snažili sestavovat takové sítě, takové kontaktní sítě eh, našich chirurgů, lékařů, rovněž lékařů, kteří pečovali o tyto pacienty. To vše se konalo konalo ve skutečném čase. Druhá část těchto zasedání se věnovala bezpečnosti potravin, jinými slovy výsledkům laboratorních testů, údajům z laboratoří a rozhodování, které potraviny by snad měly být stahovány z oběhu. Tedy to jsou oba aspekty, Eh, z mm, těchto dvou orgánů s omezenými eh, právními možnostmi, eh, jeden z nich větší, jeden z nich menší, vzájemně spolupracovali. Druhá věc, komunikace. Tady chci říci, že od roku 2009 ta pandemie H1N1 od tohoto momentu se došlo k názoru, že se musí lépe koordinovat eh, komunikace s veřejností. A proto i v průběhu incidentu E. coli jsme monitorovali i to, jakým způsobem a co se dostávalo na veřejnost a jakým způsobem se komunikovalo s veřejností, ať už v novinách nebo po internetu a snažili jsme se vše připravovat tak, abychom eh, na základě těch vědeckých poznatků dodávali co nejúplnější informace, čili snažili jsme se více formalizovat toto komunikační úsilí v rámci iniciativy ochrany zdraví veřejnosti. Domníváme se, že vlastně eh, komunikace s veřejností je základním prvkem eh, bezpečnosti, analýzy, boje s riziky a snažíme se dát formálnější tvar. Pane Šnelhard, chceš něco doplnit? No, já ještě tím pádem mám doplňující otázku. Možná jsem něco nesprávně pochopil, ale řekl se, že dovezené Eh, se, do, dovezená semena neměla být použita pro výrobu potravin k lidské spotřebě, že to mělo spíš být osivo, z něhož se e, budou krmit zvířata. Tedy pokud říkáte, že to nebylo připuštěno, tak to je přece trestné jednání. K čemu tedy dovezli e, ta semena? Pokud ta semena nemají být použita k výrobě klíčku pro lidskou spotřebu, pokud je to přímo zakázáno eh, použít to pro lidskou spotřebu, tak jsem nepochopil, jak to, že se s tím nic dále nedělalo. Možná by se to mohli vysvětlit. Může někdo z vás odpovědět na tuto otázku, prosím? Yes, um, <coughs> good afternoon. No, this... Ta semena nebo ty, ta balení, to bylo osivo. Ano, opravdu máte pravdu, že to nemělo být využito pro pěstování těch klíčků. Oni v tom závodě to mělo být využito nejdříve jako pro osévání ploch původně, alespoň ve Francii, propukla tato epidemie s balení, která byla určena na osévání eh, zemědělských ploch. Bon, bah écoutez, euh, tact, <laughs> que peut-on dire Dobře, co na to říct? Aby si měli koupit brýle. Já jsem spotřebitel tohoto produktu. Jsou to v podstatě, je to určeno také na vaření, takové balíčky. V podstatě si můžete vytvořit klíčky a můžete to dát jako určitou ozdobu. A dostanete, koupíte si osivo v takové nádobě, kde vám to naklíčí a takhle se to prodává. Takže informace, co se týče spotřeby, jsou to v podstatě jasné, musí tam být napsáno, že to je jako osivo, že se to nemůže používat jako naklíčené. Takhle bych to nikdy nepoužila. pense que c'est un sujet qui reviendra sur la table. Euh, Eh, merci, Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat panu řediteli i zastupcům komise. Děkuji kolegové. Další schůze se bude konat 27. října v 9 hodin ve Štrasburku. Přeji vám pěkný večer.